Dear colleagues. Vážení kolegové, Lamberte, Vážení kolegové, ráda bych zahájila jednání. Vím, že budete ještě průběžně přicházet, ale já se domnívám, že je tu také paní komisařka, musíme dodržet čas, na nějž jsme ji pozvali a jsme opravdu velice vděční, že se dostavila. Jsme nyní uprostřed jednání a diskuzí a prací na příští verzi politiky soudržnosti a jak víte, vlastně jsme rozhodli, nejenom komise, ale i my jsme rozhodli, že je třeba eh, zjednodušit aktivity eh, v oblasti změn klimatu a bylo by velice dobré, kdybyste nám řekla, jak se na to díváte, jak eh, můžeme pracovat ještě efektivněji, nejenom abychom chránili de facto Evropu, ale jak bychom mohli využít eh, veškerých eh, možností a eh, reagovali souběžně na regionální politiku a i na změny klimatu. Eh, těšíme se na další spolupráci a doufáme, že vaše útvary budou také eh, reagovat pozitivně, když bude zapotřebí pracovat na další eh, verzi politiky, vypracovávání kritérií a nástrojů. Chtěla bych požádat paní komisařku, aby se s námi podělila o své poznatky. Děkuji vám, lic vám děkuji za pozvání. Jsem velice ráda, že se mohu dnes ráno zúčastnit a eh, chtěla bych vás ujistit, pokud je třeba ještě něco vyjasnit nebo vést dialog, tak já sama a i naše útvary jsme k dispozici pro dialog s vámi. Eh, když eh, bych mohla začít eh, trochu šířeji, jaká je situace, když komise připravovala návrh na příštího víceletého rámce, tak pro mě eh, bylo základně otázkou, jak můžeme eh, nejlépe vynakládat peníze daňových poplatníků v Evropské unii. Je to doba krize, jak tedy můžeme eh, zajistit, aby lidé chápali, že to má smysl posílat peníze do Bruselu eh, ty se potom eh, zase vynakládají na něco jiného, někde jinde. Domnívám se, že v době eh, vážných úsporných opatření a výzev bude zásadní, abychom se zaměřili na ty eh, výzvy, které nelze řešit v jednotlivých zemích nebo regionech, které lze lépe a s lepším naložením prostředků řešit společně. Takže první otázka je, kde eh, vznikne jasná evropská přidaná hodnota a dále se chceme zaměřit na aktivity, eh, již eh, dopad se může zvýšit při respektování cílů politiky. Když je nedostatek peněz, tak je rozumné mít a, a takovou politiku, aby vynaložené euro bylo ve prospěch více záměrů. A bychom podpořili eh, zemědělství a současně i eh, výstavbu eh, infrastruktury a podobně je dobré to zohlednit již ve fázi plánování. Objekty infrastruktury musí respektovat i další aspekty změny klimatu, nárůst hladiny které můžeme očekávat v budoucnu a také otázky zaměstnanosti. To představuje tu správnou středně dobou cestu zaměřit tuto politiku na evropské úrovni je třeba e, v těch všechto oblastech. Víme, že e, musíme e, postupovat koherentně, jestliže zjednodušení dalších politik užitek, eh, znamená to eh, další eh, užitek, udržitelná mobilita, udržitelná doprava, vysoká týká eh, bezpečnost eh, dodávek energií, rozvoj nových zelených technologií a také to eh, přinese dobrý příznivý účinek na zdraví, otázka vody a podobně. Pokud budeme jednat inteligentně, tak to zvýší naši konkurenceschopnost, růst a zaměstnanost a pochopili jsme, že je třeba využít tento velký eh, potenciál pro eh, budoucí vývoz, pro průmysl a zaměstnanost. V podstatě to představuje 3,5 milionu Evropanů. Uvažme jenom eh, energetickou účinnost. Týká se to energii pro domácnosti a podniky a dotýká se to i našich stoupajících částek na účtu Jestliže eh, průměrná cena ropy byla eh, přes 100 eh, dolarů za barel, potom to mělo dopady na evropskou ekonomiku. Cena dovážené ropy, a já nehovořím o ostatních palivech, jenom o ropě, se zvýšila o 40 oproti předchozím roku. 300 15 miliard eur jsme v loni vynaložili eh, na eh, dovoz ropy. Naši občané by řekli, že je to velké množství peněz, ale co to znamená 315 miliard eur? Jestliže řeknu, že je to téměř eh, velikost řeckého dluhu, potom lidé lépe pochopí, že je to velká částka. A abychom se vrátili k perspektivám, obchodní deficit byl v roli loňském roce 150 miliard eur. Jinými slovy řečeno, eh, když platíme za dováženou ropu, tak eh, je to mnohem více než to, co eh, generují naše služby a náš průmysl. Je třeba postupovat chytře, není to jenom plánování, také se to týká zlepšování makroekonomických podmínek v Evropě. Energetická eh, účinnost se týká také místních eh, podniků, sektoru, který eh, byl zejména postižen současnou krizí. Eh, jsou to opatření, které mohou vytvořit až 2 miliony pracovních příležitostí a mohou zajistit finanční úspory až ve výši tisíc eur na domácnost. Ale samozřejmě posun eh, k nízkouhlíkové a, a odolné ekonomice nepřichází jen tak vynaloží si to velké investice ve všech následujících letech. A netýká se to jenom soukromých investorů. Potřebujeme, aby i evropský rozpočet eh, stimuloval eh, výdaje eh, v členských státech a regionech, kde je možné dosáhnout změn. 5,7 z evropského rozpočtu se vynakládá na opatření v souvislosti s klimatem, ale je to příliš málo vzhledem k změnám infrastruktury struktury. Proto navrhujeme eh, navýšit eh, výdaje alespoň na 20 z celkového rozpočtu Evropské unie na aktivity v souvislosti s eh, změnami klimatu. Abych to řekla velice jasně, není to 20 je to velice e, těsné portfolio e, klimatu, ale e, bude se to týkat investic v souvislosti s klimatem, například obnova budov, investice Eh, do veřejné dopravy, do železniční dopravy. O tom hovoříme. Politika soudržnosti je vlastně ideálním prostředkem, jak podpořit regionální růst a konkurenceschopnost a současně eh, podporuje také eh, přesun k nízkouhlíkové ekonomice, odole či změnám a obnova budov, rozvoj čisté dopravy dopravy, a kde obnovitelné a inteligentní sítě mohou být využívány, kde je možné se věnovat výzkumu zelených technologií. Tam je možné zvyšovat kvalifikace a rozvíjet eh, zelené technologie. Abychom toho dosáhli, je třeba eh, posílit evropské strategie růstu a eh, je třeba vycházet z eh, místního podnikání. Potřebujeme příslušnou flexibilitu ze strany členských států a regionů. Já se domnívám, že toto nařízení vytváří dobrý základ, jaké nástroje máme k dispozici, abychom mohli maximalizovat přínos pro regionální rozvoj abychom dosáhli výsledků politiky soudržnosti, budeme jednat o partnerských smlouvách a vypracovávat programy s členskými státy a regiony. Postěji se bude rozhodovat o dopadech tohoto evropského úsilí. Toto jednání bude vedeno naši společnou strategii růstu a e, trvale udržitelným rozvojem. A mohli bychom si říci, investování, které nezapadá do tohoto eh, z rámce, ale přesto eh, eh, reaguje na potřebu rozvoje. Tento rámec je dostatečně flexibilní, aby dosáhl investování, které přinese největší hodnotu. Investice nemohou být jediným zdrojem financování regionálního rozvoje. Je jenom logické, zejména vzhledem k těm, kteří to budou platit, aby se tyto zdroje vynakládaly na regionální úrovni pro nejlepší evropské projekty a eh, na evropské úrovni eh, vodítka pomohou identifikovat eh, středně a dlouhodobé možnosti financování. Místní orgány jsou pod velkým tlakem lobistických skupin, někdy eh, eh, respektují nadcházející eh, volby i když to třeba nemá velký ekonomický smysl. Proto nejlepších výsledků dosáhneme v dobře strukturovaném dialogu mezi Evropskou unii a jejími regiony, abychom mohli posuzovat výkonnost Evropská komise a parlament nakonec nebudou vědět, kolik bude vynaloženo v souvislosti s ochranou klimatu, ale tyto, eh, jak budou tyto prostředky také generovány. A proto mezi společnými indikátory eh, politiky soudržnosti nalezneme některé, které nám eh, pomohou ve fázi implementace definovat obecný eh, eh, pokrok eh, v prospěch klimatu. Vedli jsme takovéto diskuse o otázkách realizace. Nebylo to jenom prohlášení, co je vše třeba učinit, ale je také třeba vysledovat, jaké budou dopady maximálního užitku dosáhneme, eh, když eh, budou splněny eh, předpoklady. Je třeba, aby se legislativa a zpráva velice dobře připravily na dosažení nejlepšího přínosu. Bude to cestou podmíněnosti ex ante. Dochází tomu, že členské státy budou schopny e, transponovat příslušné směrnice o účinnosti energetické účinnosti budov a o energetických službách nebo o podpoře využívání energií z obnovitelných zdrojů do své legislativy. Jak jako cesta přizpůsobení se změně klimatu a to nás bude, myslím, stále více zajímat, eh, jak řešit tuto otázku, tyto investice eh, jako ochrana proti povodním eh, budou eh, vyžadovat eh, posuzování rizik, které budou respektovat přizpůsobení se změnám klimatu. Odolnost rizikům je třeba také brát v úvahu při přípravě projektu. Nechceme financovat železnice na pobřeží, kdy je velké nebezpečí eh, záplavy. Je třeba učinit příslušná opatření a hledat alternativy, abychom dobře vynakládali prostředky. S říkám, že jsme poměrně hodně pokročili s detailní všeevropskou databází Eh, týkající se adaptace, která umožní regionům porovnat klimatická eh, rizika. Když máte problém v jednom regionu, je možné zjistit, jaký region má stejný problém, jak jej řešili, jaké jsou osvědčené postupy a zkušenosti. Tak se dá na toto téma spolupracovat. Tento vyjednávací rámec eh, zaměřený na výsledky je podpořen eh, dvouúrovňovým eh, finančním alokováním. Za prvé chceme, aby se peníze vynaložily na investice, které jsou pokud možno co nejvíce napojeny na Evropu 2020 a její cíle, inovace, malé a střední podniky, konkurenceschopnost a nízkouhlíkové investice. Za druhé, v rámci alokací eh, Eh, navrhujeme také investice pro, nebo eh, nějakou, nějaký, eh, nějaké minimum pro nízkouhlíkové investice. Očekáváme, že po vyjednávání se podaří převýšit toto minimum. Dalo by se říci, nebo dalo by se ptát, jestli to není eh, zbytečná rigidita. Není. Za prvé, jak jsem řekla, to minimum je nízké a nebude těžké jej splnit, proto je potřeba jej neředit. A za druhé, ta kategorie je široká. Jakékoliv investice do úspor energií, eh, v bydlení, eh, veřejné infrastruktuře malých a středních podnicí, podniků a nebo do obnovitelných zdrojů se tam počítá. A za druhé to sehraje také úlohu majáku. Eh, Evropská unie tak ukáže své rozhodnutí splnit eh, cíle energetické účinnosti obnovitelných zdrojů a dále. A regionální úřady budou vědět předem, že budou muset připravit projekty i své vlastní kapacity dobře. V tomto programovacím eh, období dobrý růst a investice do klimatu trpěly obrovskými spožděními eh, vinou eh, nedostatečné administrativní eh, kapacity. A kdybychom se nesnažili, tak bychom upadli do stejných problémů. Závěrem chci odkázat bez dlouhého citátu. Já jsem dostala dopis od Schromáždění evropských regionů, kde poskytují velkou podporu tomuto způsobu uvažování a tomu nápadu připojit eh, boj proti změně klimatu do eh, této politiky, do tohoto rozpočtu a já jsem velice ráda, že se mi dostal podpory i z této strany. Závěrem chci říci, že jsme otevřeni dialogu. Toto je velice detailní a v řadě oborů technické a odborné, ale bylo by dobré, aby se nám podařilo vybojovat slušný rozpočet, abychom mohli ukázat občanům, že se skutečně zabýváme některými těmi výzvami, kde jsme se doposud spozdili eh, a kde hrozí, že nesplníme cíle strategie Evropa 2020. Děkuji, paní komisařko. Vážení kolegové, máme asi půl hodiny, jestli to tak je, a já bych ráda eh, zavřela seznam nebo ukončila seznam eh, řečníků, kteří se chtějí zúčastnit této debaty. Prosím, zvedněte ruku, kdo se chce zúčastnit debaty. Já spočítám, kolik bude mít každý eh, času. Katrin Belden nejprve. Děkuji, paní, děkuji paní Hedegardová za to, že jste Eh, s námi dnes přišla mluvit. Bylo to zajímavé a ráda bych vám eh, poblahopřála k práci v Durbanu. My jsme to sledovali z dálky a fanděli jsme vám. Vy jste toho hodně řekla o finančním dopadu, co už nás to stálo, co nás to bude stát, co se týče změny klimatu v budoucnu. Kladu si otázku, jestli do těchto čísel jste ale započítala, a já se obávám, že ne, také dopad ztráty biodiverzity, který se ne vždy započítává vlastně eh, do stejných témat, když hovoříme o eh, změně klimatu. A přesto ztráta biodiverzity je závažná, jak už zaznělo i ze strany eh, dalších kolegů v jiných výborech. Je to němá krize, která postupuje velice rychle předu a změna klimatu se na ní také negativně podepisuje. A vidíme, ku příkladu, eh, ve Spojeném království dochází k suchu, eh, na jaře máme eh, nařízené omezené eh, používání eh, vody, což se zase negativně podepíše na biodiverzity a to je vina změny klimatu. A jak jste také mluvila o povodních, to je další problém. A vzhledem ke změně klimatu budou mít některé zvířecí druhy zvýšený zájem o migraci. To je potřeba umožnit a loni Jedna e, zpráva alokovala finanční náklady na ztrátu biodiverzity. E, chci se tedy zeptat, jestli i tyto náklady jste připojila do svých výpočtů týkajících se změny klimatu a jestli e, se budete snažit zmírnit tento nepříznivý dopad a snažit se zachránit život v Evropě. Vážení kolegové, mám deset řečníků e, připravených, takže každý má maximálně e, minutu a půl na otázku. Prosím, z, soustřeďte se na hlavně otázku, má-li také paní komisařka mít čas na odpověď. Konstance Kle. Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní komisařko, za e, vaši angažovanou přednášku. Já jako spoluzpravodajka Eh, pro eh, všeobecné, eh, všeobecné nařízení chci říci to, že jsem velice ráda, že to je návrh komise k politice soudržnosti a víceméně vlastně se tam také hovoří o změně klimatu a o jeho financování a Myslím, že mezi námi není nikdo, kdo by měl něco proti eh, změně klimatu, eh, boji s ním. Je jasné, že proti tomu musíme něco dělat, ale právě zde v této místnosti jsou kolegové, kteří odpovídají za politiku soudržnosti. Já chci jí říci jasně to, že politika soudržnosti se nerovná ochrana klimatu vše eh, je také možné eh, propojovat, ale je potřeba, aby se peníze daňových poplatníků vydávaly efektivně. Ale mezi těmito dvěma politikami jsou určité rozdíly a proto po těch debatách, které zde ve výboru vedeme dlouhou dobu, si myslíme, že není dostatečné to, jak e, vlastně e, v těch lépe rozvinutých regionech se zachází s flexibilitou. Víte to sama, ku příkladu e, rozvíjení obnovitelných energií někdy přesahují ten cíl v některých regionech, ku příkladu u mě ve městě, odkud já pocházím, je elektrárna na biomasu, která funguje na dřevěné pelety, ovšem jejich cena velmi stoupla a této elektrárně se vede mizerně. Proto je potřeba eh, si dávat veliký eh, pozor, jak vlastně eh, zacházíme s politikou soudržnosti v návaznosti na obnovitelné energie, na ochranu klimatu, na úsporu energií, protože potom vlastně politika soudržnosti, která se týká eh, sociálních otázek, ekonomiky eh, a eh, územního rozvoje, vlastně se ztrácí trochu z pozornosti. Takže myslím, že politika soudržnosti by přece jenom se měla více zaměřit na potřeby regionu a samozřejmě to racionálně propojit. Bylo to déle než dvě minuty a doufám, že pane Jana Olbrichte, vy to stihnete pod půl minuty. Nejprve bych rád paní se poděkoval za velice konzistentní způsob prezentace. Krátká otázka. Když se zaměříme na IADF, tady se říká, že v méně vyspělých regionech se z toho nebude podporovat takový rozvoj, který se týká životního prostředí, dopravy, ICT. A samozřejmě, že také je tady zákaz, co se týká e, ovšem vypouštění e, skleníkových plynů. A zároveň tady máme koncentraci tří tematických priorit. A když se podíváme na tu čtvrtou, to se týká nízkouhlíkových e, efektivních budov, hlavně. A pak se také hovoří o dopravě, což je mimo tento balíček a o podpoře e, reakce na klimatické změny, ale to je také mimo tento balíček. Proto si kladu otázku, zda by se to mělo takto e, zaměřit, zejména na e, ty více vyvinuté, aniž by se tedy přispívalo, přiklíželo k adaptacím na klimatické změny. Možná by se mělo být ponecháno otevřenější a pružnější. Takže nejprve Nejprve se chci zeptat, proč vlastně je tady zakázáno všechno, co je spojeno s životním prostředím ve více vyspělých regionech. Ještě paní Kačijevská se zeptá. Děkuji, eh, paní komisařko. Ani já nebudu opakovat, že jistě nikdo tady nemá pochybnosti, že je třeba ochraňovat klima, ale musíme si také říci, že Evropa emituje jenom několik procent emisí CO2, zatímco největší znečišťovatele vůbec neuvožňují o tom, aby snižovali emise ve svých zemích. Politika soudržnosti mimochodem má vést k vyváženému rozvoji, aby se vyrovnaly rozdíly a asi jiné priority a jiné potřeby co do infrastruktury existují ve starých členských státech a nových 12 členských státech. A musíme si říci, že už dnes eh, mzdové náklady, náklady na produkci a na eh, služby jsou daleko vyšší v Evropě než jinde. Mnohé firmy uvažují o tom, že odvedou svou výrobu mimo Evropu. A v tomto kontextu bych se chtěla zeptat, jakým způsobem si představujete možnost konkurenční schopnosti, eh, aby eh, rostl ekonomický rozvoj a aby se tvořila člen, pracovní místa. Zda se jedná o konkurenční schopnost v rámci Evropy, ale myslím si, že by také Evropa měla být schopna konkurovat ostatním zemím, tedy jak máme dát dohromady všechny tyto potřeby. A to i s přihlédnutím k potřebám nových 12 členských zemí. Tam jsou totiž potřeby rozvoje infrastruktury, protože musíme dohánět ty rozdíly v tom, co se předtím celá léta zanedbávalo. Děkuji, paní komisařko, máte slovo. Děkuji mnohokrát na tu poslední věc, kde si představuji eh, vytvářet místa. Proč jsem tedy zmiňovala to e, číslo týkající se dovozu ropy? Mohli bychom vzít jiná čísla, aby se ukázalo, jak jsme závislí na dovodu, dovozu tuhých paliv. Asi si všichni dovedou představit, že jestliže naše ekonomiky budou energeticky účinnější, pak nepochybně ušetříme. A je také jasné, že když modernizujeme budovy, když modernizujeme Eh, potrubí, tam, kde jsou neefektivní eh, energetické systémy a problémy máme všude. Pak tady si dovedu představit takovéto práce. To jsou takové, které nelze outsourcovat. Mohu to říct si také více na rovinu. To totiž jsou ty pracovní příležitosti, které neodejdou do Číny, ale to se týká místního stavebnictví. A právě tam máme dnes ve stavebnictví v Evropě velkou úroveň nezaměstnanosti. Proto také říkáme, že ta Tady máme něco, co může podpořit tvorbu pracovních míst a lokální a regionální činnost hned teď, kdy to potřebujeme a dlouhodobý efekt bude, že ušetříme a ušetří občané. To je tedy jedna věc. A myslím si, že také by to podpořilo inovace. Pokud tohle budeme opravdu dělat, a my už dnes máme dobře nastavené různé elementy, modernizace věcí a pořád jakoby jsme v tom nejlepší v Evropě. A abychom zůstali konkurenčně schopní, to je věc, která může nadále vytvářet možnosti pro export, protože víme, že samozřejmě i ostatní vstupují do této oblasti, i oni chtějí zvyšovat efektivitu, účinnost svých ekonomik. To je jenom jeden příklad. Pan Olbrich se ptal zejména na dopravu a pro proč eh, doprava není součástí tohoto uvažování ve více vyspělých regionech. V návrhu komise jsme vycházeli z té eh, evropské facility, z těch zařízení, to se týká energetických sítí a infrastruktury ICT. Pokud bychom do toho zahrnuli i dopravu, pak bychom si museli uvědomit toto, že když hovoříme normálně o dopravě, pak mluvíme o velkých peněžních částkách. A pokud budeme takto uvažovat, pak pravděpodobně by se na to muselo vyčlenit více eh, finančních prostředků, protože to by pohltilo všechno, co se týče energetické účinnosti. A v návrhu komise energetická účinnost hraje dominantní úlohu právě proto, že je to jeden z cílů v strategie 2020 a zatím Evropa to neplní. Bylo rozhodnuto v roce 2008, že bychom do roku 2020 měli dosáhnout 20% zlepšení, ale zatím Zatím to vypadá, že bychom dosáhli jenom 9% zlepšení bez ohledu na všechny argumenty, co se týče ekonomiky a pracovních míst. Eh, pak tady bylo řečeno, že politika soudržnosti se nemůže zaměřovat jenom na klimatické změny a obnovitelné zdroje. To je samozřejmě jasné. A také proto neříkáme, že by to mělo být úplně na všechno. Ale zase říkám, že si musíme dát pozor, jak zacházíme s tou pružností, alespoň tak se nám to jeví v komisi. Chápu, proč některé členské státy žádají o flexibilitu už teď, když eh, hovoříme o směrnici o energetické účinnosti. Pak se nás všichni ptají, bude tady nějaká flexibilita, ale problém počívá v tom, že flexibilita velice často jednoduše znamená, že ať už dosáhneme kvantitativních cílů nebo ne, a to není vždycky úplně jasné, protože často je to jaksi eh, zakodovaná šifra, která říká, budeme dělat to, co chceme a k tomu komu to potom spadá. Je toto velice obtížná finanční hra s tímto rozpočtem, kterou hrajeme i s členskými státy. A myslím si, že nejlepší argument ve prospěch prostředků vynakládaných na evropské úrovni je, když dosáhneme toho, že na, eh, do těch kvantit, kvalit, kvantitativních cílů, když tohle dokážeme argumentovat. Ale kdy, kdybychom měli příliš mnoho priorit, kdyby to bylo moc rozdělené, pak není občanům úplně jasné, jaká je přidaná hodnota na evropské úrovni. A to chceme zapracovat do rozpočtu. Chceme tam dát něco, co by připadalo i logické lidem na lokální a regionální úrovni. Pak tady byl eh, dotaz na ztrátu biodiverzity univerzity a dopad tohoto a zda jsme to započítali do nákladu na klimatickou změnu. E, co se táčí, je to vlastně nová věc, když hovoříme o nízkouhlíkové energetice. My se snažíme také zjistit, jaké byly další prospěchy pro zdraví, čistší vzduch a tak dále. Čili když uděláme to a to, bude méně škodlivých emisí a tak dále. Čili tady se pak dá provést odhad i ekonomické ceny bio biodiverzity, ale zatím ještě potřebujeme metodologii. Když uděláme to a to eh, ve smyslu klimatu, pak jak se to projeví v kontextu biodiverzity. A co děláme teď mezinárodně a v rámci externího rozpočtu eh, výbor pro životní prostředí a my velice se snažíme najít nějakou tu spojitost mezi klimatickými změnami a biodiverzitou čili jak se jedno euro a na několik eh, z účelů. Nemůžeme pořád chtít další peníze na tohle, na energii, na biodiverzitu, na klima. A e, co se týče trvale udržitelné energetiky, ta by měla být dobrá pro Afriku, pro klima, čili musíme uvažovat daleko holističtěji. A o to usilujeme prostřednictvím priorit, tak jak jsou nastaveny v této části rozpočtu. Děkuji, paní komisařko, a přejdeme teď k pan Lambert a potom pan e, e, Nesteroji. Děkuji, paní komisařko. Ma- Máte opravdu pravdu tím, že do toho zapojujete národní státy a také regiony do tohoto programu. To je správný postup, protože není možné rozdělit jednotlivé fondy. Je třeba nalézt takový vzorec, který nám umožní dosáhnout integrovaného přístupu skutečné soudržnosti. Je třeba do toho začlenit ty regionální orgány a myslím, že to je silný přístup. Vy říkáte, že je třeba lépe vynakládat ty peníze, Eh, jedna plus jedna může být tři, ale tady je určité nebezpečí na straně těch členských států, že jedna plus jedna se může rovnat nule. Eh, vynaložíme více peněz, koncentrovaně. Eh, členské státy někdy snižují své výdaje a říkají, že za to může trh. Já bych se rád dozvěděl něco více o tom, jak chcete vystupovat eh, více vůči radě, protože mm, eh, my můžeme eh, volat po větší efektivnosti 7% nebo 2%. Co uděláme s čísly? Jak chcete kombinovat finanční stimulaci s nařízením? protože tady jsou obrovské šance, například v současnosti v Řecku. V oblasti udržitelných zdrojů energií, solární energie, udržitelná opatření, ale já mám opravdu pochybnosti, zda dosáhneme toho cíle. Děkuji, Monika Smolková. Děkuji vám, vážená paní komisařko. Budu hovořit stručně. Velice si vážím vašeho poselství efektivního využívání prostředků a disciplína. To jsou, myslím, klíčové pojmy. Mám konkrétní otázku. Minulý týden se v Marci konalo Světové fórum o vodě. Víme velice dobře, že se změnou klimatu velice úzce souvisí dostatek či nedostatek vody zejména pitné vody a každý rok dochází k obrovským záplavám. Mám otázku, jaká konkrétní opatření se v tomto směru připravují také, protože eh, mnohé způsobujeme sami vlastní nedisciplinovaností. Děkuji vám. Děkuji, Elizabeth Schretter. budu stručná. Nejprve eh, se domnívám, že je nutné skonstatovat, že eh, Evropský parlament eh, vydal dokument k čistým pracovním příležitostem a je tam celá řada bodů, o kterých hovořila paní komisařka také, že se za, na to mají vynakládat strukturální fondy a ty vícečetné efekty jsou nutné. Dobře, takže parlament se k tomu již zavázal. A potom, když jde o konkrétní kroky, tak problém spočívá v tom, že v mnoha strukturách eh, obecného nařízení došlo k nedorozumění. A to se musí vyřešit eh, jinde, ne těmi 20%. Eh, ne, můžeme se postarat o to, aby se dosáhlo těch 20% zapojením více ekonomik věc se sama eh, vyřeší. Eh, doprava představuje eh, velký podíl. Body 4 a 7 musíme ještě přeformulovat. Ještě jsme o tom jednali s příslušnými útvary komise. Pak se toho dosáhne, protože shodující slovo mají lokální a regionální orgány. A když se podíváme na evropský regionální fond, tak tam byly tyto oblasti vyčleněny, ale my eh, musíme eh, tam eh, investovat. Když se podíváme na životní prostředí, tak se to týká o, o nakládání s odpadními vodami a kromě toho je tu návrh e, výboru pro dopravu, který je velice dobré, abychom se v Evropském rozvojovém fondu postarali o to, abychom e, zde e, začlenili také udržitelnou příměstskou dopravu. Příměstská doprava by měla být financována a tak při, přispěla k těmi 20%. Eh, když eh, začleníme tyto body, pak toho můžeme dosáhnout. A myšlenky a cíle komise potom bude možné uskutečnit. Myslím, že eh, se to netýká jenom těch 20 procent, ale e, je třeba učinit opravy e, v e, některých částech toho nařízení. A nejde o, o většinu investování, ale můžeme, musíme se zaměřit na tematické financování. Potom se nám podaří dosáhnout toho, o čem hovořila paní Hedegard já se domnívám, že o tom musíme diskutovat tímto směrem. Děkuji, Elizabeth. Viktor Poštináro. Děkuji, paní komisařko. Omlouvám se za to, že jsem přišel pozdě, měli jsme dlouhé hlasování, petiční výbory. Já vítám váš závazek eh, připojit do pravidel, která teď schvalujeme, na další finanční rámec a programovací období i e, rozměr změny klimatu. A vzhledem k tomu, co jste právě řekla o závazku členských států, o tom, že loni zpráva Evropské komise uváděla, že se nám doposud podařilo e, splnit jenom 10 místo těch 20, tak jak máme eh, ve strategii 20, Evropa 2020. Já bych rád navrhl, aby do eh, Fondu soudržnosti se připojily i eh, projekty na úsporu energií pro domácnosti a za druhé, co se týče kogeneračních elektráren a o výkonu eventuálně větším než 20 MW. Já tady mám studii, nebudu hovořit o prospěju z hlediska ochrany životního prostředí, klimatu, tvorby pracovních příležitostí, eh, snížení emisí skleníkových plynů a tak dále a také snížení účtu za energii. Ale já tady mám studii, kterou eh, zadalo výzkumné středisko EONu, kde se mluví o velikosti těchto elektráren. Eh, malovýkonové jednotky mývají, jsou, jsou často méně účinné než velké elektrárny a vyšší specifické investiční náklady na menší elektrárny v porovnání eh, s velkými elektrárnami také představují vyšší celkové systémové náklady. Chci tedy navrhnout, a také bych rád požádal o vaši podporu, eh, že by bylo dobré eventuálně změnit pravidla, aby bylo umožněno vystavět i velké elektrárny a velké kogenerační jednotky eh, tedy aby spíše byly uznatelné pro naší podporu, protože to je jediný způsob, jak bychom mohli splnit závazky ve strategii Evropa 2020, protože jinak v roce 2020 zjistíme, že se nám to nepodařilo a ty důsledky zaplatíme my všichni jako a občané Evropy, nejenom státy. Děkuji vám a rád si vyslechnu váš komentář a pokusím se já také podpořit vaše závazky. Děkuji, to byla poslední otázka, ale já bych také ráda položila otázku, jestli v kontextu potřeby politik, které jsou také zaměřeny na klima, jestli se také zabýváte možností revizí směrnic z hlediska hodnocení strategického dopadu a a e, z hlediska, z hlediska změny klimatu. Protože tehdy tyto aspekty e, nebyly do těch směrnic zapracovávány. Poslední otázka, my to zvažujeme, ale je to také jasné, že v členských státech, pokud je, vědí, že budou stoupat hladiny moří, tak stále více vidíme, že už trošičku více koordinují plánování, kde budou budovat. Když například se má budovat nová městská čtvrť v přístavní čtvrti, pak to dělají ve vyšších polohách než dříve. A zda by se to mělo standardizovat na evropské úrovni, to je těžko říct. Příští rok budeme mít připravenou adaptační strategii a v souvislosti s tím o tom hovoříme. Jenom si musíme dát pozor, abychom nebyli příliš perspektivní z cel, celoevropské úrovně protože jsou tady obrovské rozdíly. Ale my budeme hovořit k této strategii na adaptaci, má to být v prvním kvartálu roku 2013. Děkuji vám, pane Pastináro, za vaše poznámky. Já chápu to, co říkáte o například výrobnách, kde se společně vytváří energie elektrická a teplo a že by k tomu také se mělo přihlížet v soudržnosti. Ti, kdo jsou součástí eh, emisních povolenek tohoto schématu, pak tedy by si měli být jisti, že fond soudržnosti tady by měl být trochu jinak zaměřen. Já chápu, co říkáte a určitě se k tomu vrátíme v interních diskusích v komisi. Pak eh, se tady hovořilo o udržitelné dopravě. My máme cíl v rozpočtu, mělo by to být 20 ve celkovém evropském rozpočtu, co je eh, v ERDF, to je 6% a těch 20% zase Tady se zaměřujeme na to, co je přímo spojené se změnami klimatami, klimatem. Čili to neznamená, že by komise nemyslela na udržitelnou dopravu, protože vlastně je to těch 20 rozpočtu. Paní Smolková hovořila o povodních, eh, vodohospodářské politice a podobně. Můj kolega, pan komisař Potočník, na přes rok eh, přijde s prvním návrhem pro vodohospodářství, kde se bude řešit mnoho těchto problémů a jak už jsem říkala, budeme mít také ty adaptační plány. Souhlasím s vámi, že se musíme trochu jinak zaměřit v Evropě. Myslím si, že občané se stále častěji budou setkávat eh, s povodněmi v některých eh, částech Evropy, ale například v některých částech Itálie, Portugalska, Španělska naopak bude stále častěji sucho. Momentálně v Portugalsku říkají, že už od listopadu nepršelo a měli mít, jako nedost, ne, nedošlo k těm očekávaným srážkám. Dokonce ve Spojeném království v některých oblastech technicky teď eh, za to existuje vlastně eh, sucho. A, takže mnohé věci bude třeba zlepšovat a tato koncepce vodohospodářská se i k tomu ehm, na toto zaměří, co se týče například eh, povodí a podobně. Budeme se snažit zaujmout nějaký koherentní přístup k vodohospodářství. A nakonec říkal pan Nisoroj, Eh, co děláme s radou a, jak jste říkal, eh, co, jak pomůžou finanční příspěvky, jestliže nemáme ošetřenou regulatorní eh, stránku. No, o to jde například ve směrnici o energetické účinnosti. Jak připravit nástroje, co je třeba udělat, jaké jsou požadavky. A takto by rozpočet a nástroje se měly vypracovat společně ať už se jedná o regionální, místní, národ, celostátní orgány. Všichni nám říkají, dneska je těžká ekonomická doba, nemůžeme to všechno dělat najednou, vždyť to neufinancujeme. Proto musíme politické priority provázat s rozpočtem. A poslední věc, jsem přesvědčena, že je opravdu velmi důležité, abychom se eh, vynasnažili přitáhnout více soukromých investic tím, jak to všechno skonstruujeme. Samozřejmě z veřejných rozpočtů nemůžeme financovat modernizaci budov, potrubí a podobně. Musíme to dělat inteligentně, abychom za každé euro, které vynaložíme z veřejného rozpočtu, získali více eur ze soukromých zdrojů. Nakonec, paní předsedkyně, bych se chtěla vyjádřit vyjádřit ke schromáždění evropských regionů. Já jsem hovořila na začátku, že jsem od nich dostala dopis a ráda bych z něho nakonec citovala. Řekli, eh, na základě konzultací s našimi členy Eh, předseda mě s potěšením informuje, že mají širokou podporu specifické alokace JDF fondů eh, z Fondu pro regionální rozvoj a vítáme návrh Evropské komise na tematickou koncentraci Evropského fondu pro regionální rozvoj na dosažení cílů strategie 2020 a uvědomuje si, že je naléhavě třeba jednat ve eh, co se týče změn klimatu, aby se se snižovaly emise CO2, aby se přecházelo na nízkou uhlíkovou ekonomiku. 20 dosažených zde umožní další rozvoj a je třeba vycházet z osvědčené praxe. To je velice důležité a je to významné poselství od těch, komu se snažíme pomáhat těmito programy. Mnozí usilují o flexibilitu, ale tady přichází velice významný signál od eh, těch, všech, na koho je to všechno zaměřeno od regionu, eh, že tedy eh, takto by to potřebovali Děkuji mnohokrát, velice vám děkujeme, paní komisařko. A víte, že se nejedná jenom o regiony, ale jedná se také o starosty, o městy a tam je také velice významná skupina, eh, která si uvědomuje, jak důležité jsou akce, eh, které souvisí s klimatem a že je to třeba podnikat eh, s, na místní úrovni, abychom tu celou bitvu vyhráli. Děkuji.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 Vážení kolegové, máme ještě 20 vteřin, než začneme hlasovat, proto bych vás chtěla informovat o rozhodnutí, které bylo přijato včera večer politickými koordinátory. Takže Eh, máme tady zprávy z vlastní iniciativy a implementační koordinátoři eh, se shodli, že budou požadovat tyto mm, zprávy, které se týká energetické politiky Evropské eh, unie v kontextu soudržnosti. EPP e bude pracovat dále na zdokonalení názvu, pak regionální strategie pro změnu klimatu a restrukturalizace na regionální úrovni. Název ještě není úplně jasný a socialisté a demokraté to budou dále přesněji definovat. To je tedy druhá zpráva. Třetí zpráva je o sedmé zprávě o pokroku v oblasti evropské politiky soudržnosti. Toho se chápe ALDE. Implementační zpráva o implementaci tedy Evropský fond solidarity a jeho implementace. O tuto zprávu žádá EPP. Pak další věc, kterou jsme rozhodli, eh, společné slyšení s ITRE, s výborem ITRE, jak lépe provázat horizont 2020 a strukturální a regionální politiku. Dále, čili my jsme se dohodli, že to společně uspořádáme a bude to 29. května od 3 do půl páté odpoledne. Také jsme se domluvili, že v druhé polovině našeho mandátu budeme i nadále se zaměřovat na otázku genderového mainstreamingu v naší politice. A koordinátoři potvrdili, že mm, Elizabeth Schroeter um, ehm, se toho ujme. Eh, měli jsme takovou možnost eh, v první polovině mandátu. Doufám, že Elizabeta o tom ví a že s tím souhlasí. A nyní mi dovolte, abychom přešli k hlasování. A jako obvykle, chtěla bych nejprve si ověřit, že máte všichni hlasovací lístky a že nám funguje zařízení. Můžeme to, prosím vás, vyzkoušet, čili zahájíme hlasování zkušební, abychom vyzkoušeli, že zařízení funguje. Takže, vážení kolegové, 40 eh, hlasí, eh, hlízku bylo odevzdáno, ale eh, nebyly všechny zaznamenány. Prosím vás, takže všichni 37 hlasovalo ze 40 lístků v tom zařízení. Tak já nevím, jestli ten zbytek nehlasuje, nebo možná ty vaše přístroje nefungují. Aha, ne, funguje to. Tak můžeme zahájit hlasování. Things to vote Budeme hlasovat o dvou dokumentech. První dokument je rozhodování o vytvoření nástroje pro vzdílení rizika. Můžeme zahájit. Já vím, že ještě eh, hovoříte a pohybujete se, ale chtěla bych zahájit hlasování. Usadili jste se, prosím, všichni. François, budete hlasovat? Budete hlasovat s námi nebo ne? Tak, dobře, děkuji. Začneme tedy kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. Přejdeme k článku, k pozměňovacímu návrhu článek 2, ústní pozměňovací návrh. Je někdo proti ústnímu návrhu? Ne, tak budeme hlasovat, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Myslím, že pořádně nezvedáte ruce. Je velice obtížné při tom slunečním světle to rozpoznat. Pozměňovací návrh 14. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato úvodní ustanovení 3, ústní pozměňovací návrh, není nikdo proti, dobře, takže hlasujeme, kdo je pro, proti, držel se, přijato. Přejdeme ke kompromisu 1, kdo je pro, pro kompromis 1, kdo je proti, zdržel se, přijato. Úvodní ustanovení 6, uh, úst, nikdo není proti ústnímu návrhu, hlasujeme o 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Přejdeme ke kompromisu 3, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Přejdeme k ústnímu pozměňovacímu návrhu k eh, jedenáctce. Nikdo není proti ústnímu návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis čtyři. Kdo je pro? proti, Držel se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, Držel se, přijato. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 22, kdo je pro, pozměňovací návrh 22, kdo je pro, proti, Držel se, zamítnuto. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Přejdeme ke kompromisu 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 6. Eh, Ústní pozměňovací návrh. Nikdo není proti, takže hlasujeme o šestce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Přejdeme ke kompromisu 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 8. Ústní pozměňovací návrh. vám se, nikdo není proti, takže hlasujeme o osmičce. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Přejdeme k pozměňovacímu návrhu 9. Je to ústní návrh, nikdo není proti. Kdo je tedy pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Přejdeme k kompromisu číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A přejdeme ke kompromisu 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Přejdeme k, k eh, návrhu 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto pozměňovací návrh výboru pro kontrolu rozpočtu. Budeme hlasovat o návrhu 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A to je vše. Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, které předložil výbor Ekon ty odpadají, takže konečné hlasování, bude to elektronické hlasování, zahajují hlasování. Budeme hlasovat o legislativním návrhu v pozměněném znění, ale máme tu o jeden hlas EPP navíc, takže jedna osoba za EPP. Ne, teď už je to v pořádku, takže hlasujeme o tomto návrhu v pozměněném znění. Bude to elektronické hlasování, končím hlasování. Návrh byl přijat 35 hlasy, dva byly proti, šest se zdrželo a nyní eh, legislativní usnesení, také elektronické hlasování, které zahajují. Všichni hlasovali, ještě ne. Dvě osoby nehlasovaly, nevíme proč. Um takže budeme muset uzavřít hlasování. Tři nehlasovali. 36 se vyslovilo pro, dva proti, pět se zdrželi hlasování, takže návrh byl přijat. A nyní přejdeme, vážení kolegové, k druhému hlasování a to se týká Eh, stanoviska, které se týká nejvzdálenějších regionů. Můžeme zahájit? Ne, prosím, máte slovo. Já jsem chtěla vyjádřit své zklamání, že jak byla vytvořena tato zpráva, eh, byla vytvořena na poslední chvíli velice rychle, nechápu, proč zpravodaj nezačal projednávat tuto záležitost dříve, abychom o tom mohli diskutovat. Je to znepokojivé, protože eh, teprve v středu jsme obdrželi překlady eh, pozměňovacích návrhů a neměli jsme dostatečný čas. Uh, a většina eh, poslanců už opustila parlament. Neměli jsme vůbec žádný čas na diskuzi v naší politické skupině. Eh, to by mohl být eh, závažný precedent do budoucna, tak to bychom neměli postupovat. Problematičtější je to, že nemáme k dispozici překlady kompromisů. Chtěla bych poděkovat paní Kartela za iniciativu, kdy se postarala o překlady e, nejsou tedy k dispozici e, oficiální překlady e, v estonštině a já bych tedy chtěla vyjádřit to, to zklamání, protože já jsem stínová zpravodajka. Já bych ráda požádala kolegyni, aby reagovala na tuto poznámku kolegu. Děkuji. Já k tomu mohu říci, paní předsedající, jedině to, že podmínky, za nichž eh, byla zpráva vypracována, byly skutečně nelehké. Eh, byla schůzka se stínovými eh, zpravodaji ve Štrasburku. Bylo to v úterý, středu či čtvrtek dopoledne. Já jsem žádal o lepší spolupráci, abychom mohli zprávu zlepšit. Je tady jedna příčina, jak víte, je tady sdělení komise o těch nejvzdálenějších oblastech a kdyby se to nedalo odhlasovat dnes v tomto výboru, tak by se to nemohlo hlasovat eh, na příštím eh, plenárním zasedání, což by eh, to vlastně připravilo tento dokument o veškerý význam. Takže vzhledem k této situaci kolegové spolupracovali maximálně, jak to šlo. Já jsem prozatím celkem spokojen, ale je velká škoda, že kolegové nemohli pracovat ve svých mateřských jazycích. Já doufám, že nám to nezabrání v další práci na toto tématu. Děkuji. Ještě pan Píper se hlásí o slovo a Konstant Krell, ale nemůžeme teď vést debatu, co se týče um, hmotného obsahu, takže pouze formálně. Pan Píper. Děkuji, paní předsedající to není nějaká zásadní debata, ale eh, mohlo by to vlastně eh, eh, představovat určitý příklad nebo model, kdybychom to teď akceptovali. Já chápu, co řekl kolega o té termínové nouzi, ale když to půjde takto, tak my jako Němci to také příště můžeme eh, předložit německy a žádat všechny ostatní o eh, porozumění. To nejde. Eh, sice máme anglický překlad, ale my za něj žádným způsobem neručíme, ale takhle se nedá pracovat. Tohle se dá dělat se zprávou s vlastní iniciativou, iniciativy, ale až půjde o legislativní období, tak musíme pracovat s naprosto čistým, dokonalým překladem. Jinak nemá smysl trávit čas eh, na těchto věcech. Takže prosím o porozumění. Eh, prosím, přistupme ještě teď na eh, tuto výjimku, ale příště musíme trvat na dokonalém překladu. Děkuji. Děkuji. Takže návrh je takový, abychom tedy toto nebrali jako precedent aby tyto nedostatky se nestaly eh, precedentem do budoucnosti, paní Krell. Já eh, se připojuji k Markusi Píperovi. Podle mě eh, to také bylo obtížné, protože stínoví zpravodajové nemluví všichni francouz, francouzsky a koordinátoři ještě méně. Ani já nemluvím tak dobře francouzsky. A mohla bych přehlédnout, jestli jsou kompromisní návrhy dobré nebo nejsou dobré a my jsme e, o tom debatovali u nás ve frakci a bylo doporučeno, Eh, abychom tedy jako parlament řekli, že takto nemůžeme pracovat, protože potom vlastně eh, vypadáme jako mm, orgán, který není tak eh, důležitý. To do budoucnosti přece nepůjde a nemá to nic, co dělat s tím, jestli máme dobrý nebo špatný vztah k nějakému tématu. Někdy se můžeme eh, ptát, eh, jestli by nešlo opozdit eh, hlasování. Socialista nebo jiné frakce třeba mají jiné názory na ty nejvzdálnější oblasti, ale toto byl velice obtížný postup a když vezmeme, že poslední návrhy na změnu jsme dostali teprve dnes ráno a byl problém i předložit hlasovací seznamy které jsou také velice nepřehledné a bude potřeba být při hlasování velice opatrný, tak je to opravdu naprostá výjimka a e, nerada bych to v tomto legislativním období zažila ještě jednou takto. Pan, madam Schretter, paní Schretter. Pokud já vím, tak tady zaznělo přání odložit toto hlasování a dostalo se vlastně na poslední chvíli na pořad jednání a proto také vlastně ten hlasovací seznam přišel až dnes, takže v zásadě ty poslední kompromisní návrhy dorazily teprve teď. Takže já jsem proto, abychom toto hlasování odložili, protože Původně o tom také stínoví zpravodajové takto uvažovali, protože nebyli hotovi s tím projednáváním a já tedy teď oficiálně žádám o odložení hlasování. Pan Lambert, pan Nistleroy. Eh, paní předsedající, eh, všichni tedy k tomu řekli své. A je jasné, že takhle se pracovat nemá, ale já bych k tomu rád doplnil jednu věc, eh, která také sehrála určitou úlohu, a to je skutečnost, že v současné době připravujeme legislativní návrhy a za druhé v tomto období jsme teprve eh, připravili jeden dokument pro nejvzdálnější regiony a víme, že Komise v květnu vydá sdělení ke své politice na toto téma. Je to také součástí nového rámce Evropa 2020. Proto také bych byl proto říkci kolegům a koordinátorům, chci se vás zeptat, nepřistoupili byste přece jen na hlasování Eh, mohli byste se připravit na hlasování? Ty příčiny byly prodebatovány. My jsme na tom pracovali teď asi rok a půl, takže si myslím, že bychom se měli pokusit o maximum. Zazněl tady do, eh, požadavek na odložení, ale Možná, kdybychom se podívali na obsah, tak bychom hlasovat mohli. Samozřejmě na přítomných kolezích, ale minulý týden jsme se přece dohodli, že se pokusíme to dostat na pořad jednání, aby ten proces pokračoval, aby vznikl dokument. Protože nechceme s tím přijít až po návrhu komise. Ještě pan Goodman já bych také rád vyzval všechny k hlasování z jednoduchého důvodu. E, ve výboru pro rozpočet e, jsme vypracovali stanovisko k této zprávě a byla to náročná debata, protože ty škrty jsou 47% a jsou tady různé regiony, které jsou odděleny v rámci e, toho víceletého finančního plánu, ale je tady jeden problém. Tento čtvrtek se bude uspořádána konference k celkovému rozpočtu a ti, kdo se účastní této konference, budou těmi prvními. Vlastně uvidí, jestli vlastně eh, zvýšíme rozpočet o 5% nebo 3,3%, eh, eh, jak navrhuje komise, a nebo jestli se ten rozpočet, nadej bože, sníží o 10%. Takže myslím, že bychom Eh, měli odhlasovat eh, tento návrh, aby se také vypracovalo nějaké řešení pro ty nejvzdálenější regiony a to je velice důležité pro rozpočtáře, abychom toto stanovisko dnes eh, schválili, protože jinak je to problém vejce a slepice. Oni sice se snaží nastřelit eh, množství potřebných peněz, ale nebude jasné, na co by to eh, eh, mělo jít. Já jsem měl také problémy, také se učím francouzsky teprve druhý rok, nerozuměl jsem dost dobře. Je tady řada kompromisních návrhů, ale přišli s nimi odpovědní kolegové a myslím, že tam jsou, ne, není mnoho příliš sporných stanovisek. Vážení kolegové, my jsme tady teď vyslechli zpravodaje, vyslechli jsme ty kolegy, kteří se kriticky vyjádřili k tomu procesu dohadování. Eh, vyslechli jsme argumenty, proč hlasovat teď v kontextu zájmu, který které zastupujeme jako výbor eh, REGI a já jsem se dívala do pravidel a máme tady pravidlo 156 bod 6, kde eh, se praví, že bychom měli odložit hlasování pouze se situace, kde jeden poslanec eh, výboru by řekl, že hlasování je třeba odložit z jazykových důvodů. Takže je tady někdo, kdo chce odložit hlasování z jazykových důvodů, ale já jsem neslyšela žádný oficiální návrh na odložení hlasování z jazykových návrhů. Teď tedy jsme vyslechli argumenty pro i proti. Také jsme jasně řekli, že toto se nesmí stát precedent. Všichni potenciální zpravodajové už si vezmou za své závazek eh, postupovat jinak. Eh, a teď je třeba ale rozhodnout. Takže jestli někdo oficiálně nenavrhuje odložit hlasování z důvodu jazykového, tak budeme hlasovat. Nikdo se nehlásí, takže hlasovat budeme. Vážení kolegové, postupme, přistupme k hlasování. Já se omlouvám. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. A postoupíme ke kompromisu 7. Kdo je pro? Vážení kolegové, zvedejte, zvedejte ruku. Kdo je proti? E, zdržel se? Schváleno. Promiňte? Je tady ústní pozměňovací návrh ke kompromisu 7. Ten se týká toho, že komise by měla nastavit cíle pro nejzdálnější regiony a že to je náročnější než pro jiné eh, regiony. A my bychom rádi navrhli, eh, nahradili, nahradili slovo jiné slovem jistý. Je někdo proti? Dobře, takže hlasujeme o kompromisu 7 eh, po ústní změně. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se schváleno. A nyní návrh 76, druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto a nyní Kompromis 8, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. A nyní tedy uh, návrh 85, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 9. Kdo je pro? Pan Tyroli. bez mikrofonu. to, že to jsou platby, které mají nahradit strukturální eh, nedostatky eh, v těchto regionech, bych rád nahradil pojem these regions, tyto regiony, pojmem eh, nejvzdálnější regiony outermost regions a nízko eh, obydlené, málo obydlené regiony. Kdo je pro? Kompromis 9 po tomto pozměňovacím návrhu schváleno. A nyní pozměňovací návrh 94. Kdo je pro? Proti? Pozměňovací návrh 94, eh, ještě jednou hlasujeme, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Devadesát tři eh, bylo součástí kompromisu osm. Dnes dopoledne jsme dostali nový hlasovací seznam a pozměňovací návrh 93 spadl pod 9 pod 19a. Chviličku strpení, prosím. Zřejmě došlo k nějaké formální chybě, ale je to pouze technická chyba. A kolegyně Carvalho to opravila dnes dopoledne, ale nijak eh, to nemění obsah. My to ještě pro ty, kteří by o tom měli pochybnosti, můžeme potvrdit později. Takže teď hlasujeme o pozměňovacím návrhu 96, poslední byl 94 a nyní hlasujeme o 96. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. A nyní 98. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní pozměňovací návrh 111, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pozměňovací návrh 113, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 114, ústní pozměňovací návrh. Má někdo něco proti ústnímu pozměňovacímu návrhu? Ne. Dobře, takže hlasujeme s tímto ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 12, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno, kompromis 13, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. A nyní pozměňovací návrh 127, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 15, kde je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní pozměňovací návrh 131, kdo je pro, proti, zdržel se, Schváleno. A nyní kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní pozměňovací návrh 139. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 141. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 18, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 147, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 19a, kde máme 67, 93 a 152. Jak vidíte, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 20, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní 112, druhá část. Kdo je pro? to budeme muset ověřit, omlouvám se. Pozměňovací návrh 112, druhá část, hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 21 k 19. Teď tedy pozměňovací návrh 158. Kdo je pro? Proti? Kdo je pro 158? Proti? Zdržel se? Schváleno. 159. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 169. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 171, kdo je pro, proti. 171 ověříme, myslím, že je to schváleno, ale ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 24 ku 15. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? zdržel se schváleno. Vážení kolegové, je tady návrh, aby s výjimkou pozměňovacího návrhu 4 všechno ostatní jsou vypuštění a e, zpravodajka navrhuje vypustit s výjimkou pozměňovacího návrhu 4, takže jestli by vám to nevadilo, mohli bychom hlasovat en blok s výjimkou pozměňovacího návrhu 4, to znamená 1 až 45. Je to možné takto? Někdo nahlas řekl, že ne. Bohužel bez mikrofonu. Takže pozměňovací návrh 2 a 4 eh, oddělené hlasování, zbytek 1 a 45 se bude hlasovat uh, eh, unblock. Takže kdo je pro 1 a 45 s těmi dvěma výjimkami, schváleno. A nyní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A pozměňovací návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď tady přejdeme k preambuli, kompromis 1. Stanovení, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. E, kompromis 2. Je tady ústní pozměňovací návrh? Není. Takže kompromis 2. Ne, je tam přece jenom pozměňovací návrh ústní? Ne, není. Ne, tak tedy opravdu kompromis 2. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 3. E, kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Kompromis 5. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 62, poznávací návrh, kde je pro, Kdo je proti, drželi se, schváleno. Teď eh, návrhy rozpočtového výboru. Návrh 4 výboru pro rozpočty. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Schváleno. Pět. Kdo je pro? proti, zdrželi se, schváleno. Což znamená, že můžeme teď přejít k pozměnací návrhu 6 pro, te, eh, pardon, k návrhu 6 pro, proti, zdrželi se, schváleno, ano. E, sedmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osmička odpadá. Nyní přecházíme k návrhům ITRE. Návrh čtyři, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Deset, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. Jedenáct. Pro? jedenáct. Pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 13. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, je to schváleno. 15. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Čili máme už závěrečné hlasování, elektronické, zahajuje hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. Eh, potřebujeme, aby eh, se stáhl jeden socialistický hlas, protože jeden nám přebývá. Dobře, jenom rychle. 36 ku eh, dvěma, kteří byli proti. Takže bylo to schváleno velkou většinou, za což vám srdečně děkuji. Nyní, jak jsme se dohodli, z toho vyvodíme závěry a budeme o tom, bude tady si přát dále hovořit s koordinátory, abychom věděli, jak postupovat v podobných situacích. Dostáváme se k bodu 12. Jan. Bude to bod 12. Vážení kolegové, zbývá nám ještě hodina 22 minut na projednání tří zpráv E, F, R, R, RD, soudržnost a ITC. Máme také kolegy z výboru regionů eh, přítomné. A dnes se máme zaměřit na stanoviska, eh, která přicházejí z výboru regionu. Chtěla bych také požádat eh, kolegy z výboru pro regionu o maximální stručnost, aby nečetli celé zprávy, ale aby nám zbylo více času na reakci. Začala bych panem Schneiderem. Doufám, že Michael Schneider je přítomen. Ano, vidím. Samozřejmě, že potřebujeme, aby tady vládl klid a ticho, protože budeme hovořit o důležitých věcech. Začínáme o, e, se zprávou o EFR. D a slovo má Michal Schneider za jako výbor e, e, regionu. Děkuji, paní předsedající, děkuji za pozvání. Jsem tady poprvé, vždycky jsem velice rád, když může proběhnout intenzivní výměna názorů, protože jde o mnoho. V odborné komisi KOTEA jsme před e, dvěma týdny schválili stanovisko k tomuto nařízení v krásném městě Lisabonu a toto stanovisko e, se dostane na plenární zasedání v květnu a já vás chci ve stručnosti a zaměřím se jenom na e, základní body informovat, informovat o e, tedy hlavních tématech tohoto stanoviska. Nemáme dost času, takže nechám stranou veškeré obecné vysvětlování, máme jinak pozitivní, takové obecné hodnocení, z toho vycházím a e, začnu tedy článkem 3 toho nařízení, kde jde o intervenční e, oblasti EFRE. My se domníváme, že zde jsou tedy katago- tak, katalogizované oblasti, které jsou vhodně nastaveny tak, e, jako e, Eh, cíle soudržnosti k realizaci, tak jak vyplývají ze smlouvy. Týká se to také cílu strategie Evropa 2020, které je třeba zrealizovat. Ale upozorňujeme na to, že je to jinak, než jak navrhla komise, že i v rozvinutých eh, regionech může být potřebné v, infrastrukturní, v infrastrukturních zařízení, které poskytují eh, služby eh, v dopravě a informačních technologiích i do těchto eh, eh, tedy oblastí tam investovat. To znamená nejen ve těch slabších regionech, ale i v těch rozvinutých. I zde je třeba umožnit investice. My se domníváme, že podpora produktivních invest, investic pomocí přímých investic pouze pro malé a střední podniky není dostatečné, aby bylo možné splnit ty nastavené cíle. My se domníváme, že i v budoucnu je potřeba investičně podpořit i větší podniky, že by měla tato možnost být zachována, protože v mnoha regionech, a to ty regiony velice dobře vědí, protože tu svou situaci znají nejlépe, že velké podniky tam sehrávají významnou strukturně politickou úlohu, že tam eh, jsou eh, také velké podniky, které také dávají práci menším a středním podnikům a proto investiční pomoc pro velké podniky je, bezprost, je vlastně takovým prostředníkem pomoci i pro malé střední podniky. A také se domníváme, že podpora eh, takových eh, produktivních investic by měla mít dobrou pozici ve zvláště co se týče diversifikace podniků a tam, kde jde o proměnu postupů k, za, k efektivnějšímu poskytování produktů a služeb. Co se týče plánu komise podpořit podnikové eh, investice eh, a toto eh, vlastně snížit pouze na investice, eh, které by podpořily mm, další přežití, to by eh, pro Evropu nestačilo. A konečně je tady souvislost s těmi investičními oblastmi. Tady jsme názoru, že podporou výzkumu a inovací že by se to nemělo omezovat pouze na eh, podporu veřejných eh, podniků, že je možné i eh, podpořit soukromé podniky a zvláště společné výzkumné akce soukromých podniků a univerzit a státních výzkumných podniků. Tolik článku 3, článek 4, tematická koncentrace, to je jistě klíčové téma které je třeba v této souvislosti citovat. Tady jsme zaujali velice kritické stanovisko v článku 4. My sice souhlasíme s tím, že v zásadě tematická koncentrace koncentrace na tematické cíle je smysluplná a je nutná, ale vlastně ten centrální plán eh, kvót a eh, rozdělení prostředků na ty jednotlivé fondy Eh, to odmítáme. Myslíme, že eh, ty regiony jsou eh, lépe schopny rozhodnout, jak, jak tedy koncentrovat investice. Proto ten článek 4 by se měl nést v jiném duchu a mělo by se klást víc, více, měl by se klást větší důraz na rozhodování investic v partnerském duchu, ne eh, nařizovat ze zhora. A co se týče cílu politiky soudržnosti a, eh, a strategie 2020. To je třeba Eh, vzít v úvahu. My tedy v zásadě navrhujeme úplně vypustit článek 4 a ponechat pouze eh, první větu. To je velice rigorózní stanovisko. Já jsem hovořil o tom s komisařem Hánem. Navrhl jsem, že v plénu eh, v květnu se pokusíme najít kompromisní řešení, kterému potom budeme moci navrhnout. Já bych eh, ty eh, aspekty toho kompromisního řešení viděl v tom, že tu vysokou 80% eh, kvótu těch investic do těch prioritních regionů, že by, že by, že by se snížila, že by se ta prioritizace nastavila jinak a že by se rozšířila možnost poskytnout podporu jiným než malým a středním podnikům, takže bychom šli rádi za hranici návrhu komise. Co se týče bodu 7, eh, udržitelný urbání rozvoj, i zde se domníváme, že by to mělo být méně centralizováno, co se týče městského rozvoje. Místo toho členské státy a regiony by měly převzít větší odpovědnost za to, jak v rámci svých operačních programů zajistí udržitelný městský rozvoj. A ta orientace na pět e, není úplně špatně nastavená, ale my se vyslovujeme pro větší decentralizaci e, tohoto rozhodování a aby v rámci partnerství se uvažovalo o tom, že ta koncentrace by se netýkala jenom městských eh, oblastí, ale i venkovských oblastí, že i v, tomto, v této oblasti by, měly být umožněna, by měla být umožněna partnerství. V této souvislosti se domníváme, že eh, ten navrhovaný seznam měst vlastně není smysluplný nebo účelný a že v tom eh, období by to mělo zůstat do jisté míry otevřeno a navrhujeme, aby ty seznamy měst měly pouze indikativní povahu. V souvislosti s městským s městským rozvojem se také počítá s integrovaným územním rozvojem, dalším článku, a domníváme se, že ani toto by nemělo být obligatorní jako opatření, ale jenom jako nepovinné. Správní orgány v regionech, které nesou finanční odpovědnost musí, v sou, eh, musí ve spolupráci s místními podniky a na základě svých kapacit sami rozhodnout, jestli a v jakém eh, objemu budou eh, delegovat úkoly. A potom článek 8. Tady uvádíme, že podle nás není nutné takové Eh, fórum eh, zavádět. Už existuje jiný dobře fungující program a my máme evropský orgán, který také vlastně představuje eh, zastoupení měst a to je výbor regionu. Máme velká města, která se tam účastní a mohou ve spolupráci s komisí, a to tam také uvádíme, zvládnout mnohé z toho, co by se řešilo na tomto zvláštním fóru. A můj poslední bod v článku 10 návrhu nařízení se má upravovat situace eh, oblastí eh, s různými nevýhodami a nedostatky. Já jsem vypracovával vlastní stanovisko k problému demografického vývoje v jiných oblastech než těch, na které se většinou zaměřujeme. A ukázalo se, že existuje celá řada evropských regionů, kde probíhají demografické procesy, eh, kde ten vývoj jde více méně zpátky a že to velice negativně ovlivňuje eh, ekonomický vývoj těchto regionů a je třeba zajistit, aby v rámci nasazení FRD se bojovalo i s novými demografickými výzvami, nejenom s těmi klasickými, tak jak je známe. To stanovisko jsme přinesli sebou pro ty z vás, kdo by eh, se o to zajímali. My jsme tam přišli s těmi různými textovými návrhy a změnami. Takže nabízím, abyste si to prostudovali a s panem Olbrichtem budeme nadále úzce spolupracovat na toto téma. Děkuji za pozornost. Eh, děkuji. Eh, prosím, Jana, máte slovo vy. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji z výboru regionu za nesmírně konkrétní a zřetelný návrh. My už po určitou dobu eh, spolupracujeme, vyměňujeme si názory a myslím si, že se nyní už ubíráme stejným směrem. Abych přešel k podrobnostem. Jsou tady některé rozumné prvky, kterými se zpravodaj zabýval a které jsou asi důležité i pro naši zprávu tady v parlamentu. Nejprve samozřejmě je to problém článku 3. Týká se to rozsahu působnosti, eh, rozsahu podpory. To je samozřejmě eh, věc, která má negativa i pozitiva. Negativní stránka je zase to, co se týká investice do infrastruktury, která poskytuje základní služby eh, v oblasti dopravy životního prostředí ve městech. A my jsme právě od paní komisařky tady slyšeli, právě od paní komisařky, která má na starosti reakci na klimatické změny, že tento návrh eh, se týká Evropské dopravní facility. Takže vlastně infrastruktura, která zajišťuje základní služby a hlavně v oblasti dopravy, ale ne v oblasti životního prostředí, ICTS, eh, tedy eh, nemyslím si, že to je ale jediný důvod, Důvod je, že tady se opakuje současná situace, totiž zákaz, aby vyspělejší regiony investovali do infrastruktury zajišťující základní služby. Otázka je, pokud toto existuje dne, mělo by to tady zůstat i na zítřek? A myslím si, že stále více signálů přichází z vyspělejších regionů, že by to nemělo být takto striktně nastavené jako zákaz, že tady by neměl být takto striktní zákaz takovéhoto druhu investic a já tento názor sdílím. Situace se mění. Teď máme novou situaci. Je to krize, problémy změn klimatu a podobně. Samozřejmě, že to všechno je třeba vzít v úvahu a zeptat se, zda je to úplně nutné. Neměli bychom ta dveře úplně zavírat. Totež se týká velkých podniků. Já bych vám rád připomněl, že je tady úplný zákaz produktivních investic do eh, velkých podniků. A pak, co se týče malých a středních podniků, zase eh, ty nejvzdáležnější regiony tvrdí, že by to takhle nemělo být, protože eh, velké podniky vlastně spolupracují s malými a středními podniky právě v těch nejvzdálenějších regionech. Pokud tedy tyto velké podniky nesmějí investovat vlastně do produkce, tak už si dovedu představit, představit reakce lidí, kteří eh, se zabývají různými druhy výroby v nejvzdálenějších eh, regionech. Ti nám říkají, že velké podniky přicházejí, nebo chtěli by tam jít a neměli by být z toho vyloučeny, aby přicházeli do nejvzdálenějších regionů. Možná bychom to měli jinak naformulovat tedy velké podniky, velké společnosti, eh, které eh, ve výrobním procesu jsou provázány s malými a středními podniky, by neměly být vyloučeny. Určitě to není jednoduché, ale malé a střední podniky eh, vlastně nám to říkají. Pokud se jedná o investice do výroby, pak závisí ty malé a střední podniky na těch velkých. Tudíž bychom měli hledat nějaký kompromis. Já bych vám chtěl také připomenout, že velké podniky nejsou vyloučeny, co se týče podpory eh, služeb a služeb pro podniky. Z toho vyloučeny nejsou. Eh, tady se mluví jenom o malých středních podnicích. To je jeden prvek. A druhý je velice důležitý. Spravodaj navrhuje, abychom úplně vyškrtli článek 4, protože máme tady spolurozhodování s radou my máme z rady informace, že v radě není žádná vyhraněná pozice. Většina členských států vlastně souhlasí, že by tady měla být určitá tematická koncentrace. Otázka zní, na jaké úrovni a do jaké míry by to mělo být striktní. A já si myslím, že asi budeme muset eh, se rozhodnout. Buď tedy změníme to procento z 80 na 60 nebo 70 čili to vlastně je stejná logika pak, ale procento bude jiné, a nebo bychom mohli navrhnout, že by tady měla být koncentrace, ale o jaké tematické cíle by mělo jít v této koncentraci, to už by bylo na partnerech. Například mohli by vzít 1,34 nebo 1,35 nebo 1,56 nebo 1,58. Každopádně by to mělo být koncentrované, ale volba tematických cílů by neměla být nastavena takto striktně. Možná, že eh, by tady se měla zvážit energetická účinnost, čili jsou to dvě možnosti. A tento extrémní návrh to úplně vyškrtnout, myslím, by nebyl přijatelný. A mohu vám ale říct, sdílám návrh, že například 80 eh, s vyloučením městské dopravy, to by nemohlo být přijato. A když říkám, eh, nová nízkouhlíková doprava ve městech, pak tím nemyslím základní služby. To je dnes vyloučeno. Takže to je nesmírně důležité, tedy článek 4. Teď článek 5, to je eh, to je to, co se týká měst, je to velmi dobře známo, včera jsme o tom hovořili a připomenu vám, jaký by měl být náš návrh a my to s vámi sdíláme na úrovni partnerské dohody, to je v tom všeobecném nařízení. A my si myslíme, že výbor regionu asi bude eh, hodně tvrdý na eh, to, jak to dopadne s těmi dohodami. Tady na vás spoleháme já bych se ubíral stejnou cestou, to znamená vzdát se úplně jakéhokoliv seznamu a neříkat orientační seznam, že orientační seznam to může znamenat cokoliv. Já bych navrhla, abychom tohle úplně vyškrtli a místo toho řekli seznam kritérií eh, pro tuto eh, speciální akci, na kterou se dává 5%. A toto zase, a to by byl můj návrh pro výbor, to by se týkalo funkčních městských oblastí. Jaké funkční městské oblasti, to by se mělo řešit na úrovni smlouvy. V národní smlouvě by se mělo řešit, jaké to budou funkční městské oblasti. Včera se říkalo, buď to budou malá nebo středně velká města a okolí, anebo, jak navrhovala komise, možná části velkých měst, nějaká část velkého města, která rovněž eh, funguje v rámci okolí. To jsou ty funkční oblasti a 5% teda spou použitím nevelice snadné metodologie ITI. A já jsem nezměnil svůj návrh ani po poznámkách paní komisařky. Já určitě, nebo komise, já určitě ve své zprávě navrhnu, aby eh, městské oblasti měly možnost dostávat globální granty. Čili ta možnost by tu měla být, nikoli povinnost. Znamená to, že by tady byly různé druhy delegování. V některých členských státech například regiony budou ochotny dát celou tu delegaci městem eh, a jinde to budou delegovat jenom částečně. Například budou si moci volit projekty a tak dále. Tolik o těch pěti procent frontách. A samozřejmě logicky za to já souhlasím, že pokud upustíme od seznamu, měli bychom upustit také od platformy, protože platforma, ta je pro ta města, která jsou zatím na tom seznamu. Takže jak se to bude hodnotit a monitorovat a tak dále, to mohou dělat jiní to může dělat buď Arbakt, anebo to může dělat struktura, která už existuje neboli neměli bychom v právním textu, v legislativním textu, protože tohle je legislativní text, to není vysvětlení, to je samotný legislativní text a tady bychom neměli vytvářet novou platformu. A moje poslední poznámka. Eh, já eh, jsem poslouchala, co jste vysvětloval, ale vím, že v tom dokumentu je pozitivní návrh ohledně ukazatelů. A tady se myslím, musíme být ještě v kontaktu, protože já se na ukazatele nedívám nějak moc Eh, pozitivně, protože jsou příliš obecné a zdaleka ne všechny jsou vázány na konkrétní investiční priority. Čili já bych se spíše kriticky podíval na indikátory, na ukazatele. Proto bych vás prosil, abyste to dále analyzovali, protože ty jsou navrhnuty pro růz, jiné oblasti, než jaké jsou ošetřeny nařízením. Ku příkladu v nařízení nemáme městskou politiku, ale za to tady máme ukazatele pro městskou politiku, počet čtverečních metrů. Tudíž to není moc rozumné. Myslím si, že to není nejpropracovanější ukazatel počet čtverečních metrů nebo počet městských městských oblastí co to je, čeho je to ukazatel, počet městských oblastí a tak dále a tak dále. Tolik jsem chtěl k tomu říct. Děkuji. Já jednohokrát děkuji a dnes požádám paní eh, Veselen. Já bych chtěla jenom se vyjádřit k velkým a malým podnikům. Není pravda, že velké společnosti v současnosti eh, v členských státech eh, nemohou z toho čerpat, ale to byla podmínka, protože tu byly obavy lokalizace v důsledku této podpory. A tak e, tu byla začleněna speciální doložka, kdy se členské státy zavazovaly, že budou e, v případě velkých investic to vždy ověřovat, že to není propojeno s lokalizací, že to e, sníží zaměstnanost někde jinde. A o tom diskutujeme i zde a je tu stanoven také limit v nových členských státech. Myslím, že od 60 nebo 70 to musí být malé a střední podniky, ne velké, ale eh, jinak eh, se to týká i těch velkých podniků, zejména v souvislosti s inovacemi, že velké podniky pomáhají malým, aby se dostali do eh, globálního eh, řetězce dodávek. Eh, takže je tu možnost stanovit nějakou takovou eh, podmínku, proto jsme to udělali paní Vespe. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane Schneider, za eh, váš výklad a za to, že se setkává zástupce regionálního eh, výboru eh, s naším výborem. Myslím, že je to velice dobrá příležitost pro výměnu názorů. Mnoha témat se eh, objevuje i eh, u nás a já eh, bych se chtěla podívat zejména na infrastruktury. Já nevidím, že ty bohatší z regiony v zásadě nemají získat žádné investice do infrastruktur. Ty základní služby v oblasti životního prostředí a komunikací. Já to pokládám prostě za příliš přísné, když se podívám na podmínky ve vlastní zemi rozšiřování širokopásových služeb a o tom jsme vlastně už dnes diskutovali. Demografie je demokratická, proto je to uh, Eh, skvělá slovní hříčka a i toto téma mi leží eh, na srdci, protože jsem zpravodajkou o demografických změnách za náš výbor. Také sdílím názor výboru regionu, že demografie musí mít větší místo v eh, nařízení e FRR. Není možné, aby nařízení navrhovalo, že téma demografie se prostě vypustí nebo jenom zmíní, když jde o oblasti, které již e, nyní e, zaznamenávají e, nízkou anebo snižující se hustotu obyvatelstva, pokles obyvatelstva, odchod mladých lidí v mnoha regionech. EFRRS se musí tím zabývat a musí na to lépe reagovat. A i další téma, o kterém hovořil právě Jan Olbrich, ale i vy, je podpora měst. Toto téma mi opravdu leží na srdci. A také zastáváme názor, že podpora měst by měla hrát e, explicitní roli v nařízení minimální sazma 5%. Podle našeho názoru je dobrá. Domníváme se, že to není upřednostňování měst anebo znevýhodňování venkova. Je to prostě důkaz toho, jak je rozvoj měst důležitý. Trvale udržitelný rozvoj měst musí být k dispozici všem městům, nezávisle na jejich velikosti nebo za jsou součástí e, nějakého regionu či ne. Včera bylo řečeno, že seznam Eh, v článku 7 nemůže být vyčerpávající. Také jsem včera nenabila dojmu, že bychom pokládali v našem výboru za nutné uvádět takovýto seznam a zda plánované forum pro rozvoj měst opravdu potřebujeme. To mi také není úplně jasné. Včera také několikrát zaznělo, že existují různé alternativy. Jan Olbricht se o tom také zmiňoval. E, myslím, že musíme ještě diskutovat o celé řadě otázek. E, například k ním patří také otázka podpory podniků. Domníváme se, že investice do e, jednotlivých podniků, do MSP, musí zůstat nejenom v souvislosti s zakládáním nových podniků. MSP jsou páteří naší ekonomiky a důležitým zaměstnavatelem v celé Evropské unii. Naproti tomu podpora investic investic do velkých podniků, e, tak e, tady mám skeptičtější názor. Myslím, že v uplynulých letech plynulo hodně prostředků do takovýchto opatření, e, které ale nemusí bezpodmínečně podporovat evropští daňoví poplatníci. A co se týče těch ukazatelů, myslím, že to již také zaznělo. O tom budeme muset ještě hovořit a e, bude nutné některé ukazatele přepracovat. A v neposlední řadě nám trochu činí problémy konkrétní centrální zadání e, priorit podporování a, nebo kvót. Jistě koncentrace je důležitá a orientace na cíle Evropa 2020 také, proto podporujeme ekologické zaměření e, návrhu. EFRR by ale měl e, vyrovnávat regionální nevyváženost právě tím, že bude podporovat eh, rozvoj eh, a regionální ekonomiku. Je to uvedeno v článku 2 a to by mělo být tedy hlavní myšlenkou. Trochu eh, pochybujeme o tom, že se podaří skutečně tuto myšlenku, pokud regiony nezískají větší flexibilitu. Konec konců existují regiony, v nichž se daří reagovat lépe na některé otázky, řešit některé Eh, problémy než v jiných regionech. Co se týče spolkových zemí Německa, tak eh, tady eh, platí, že nadměrná koncentrace může být problematická. To je prozatím vše. Děkuji. Milí kolegové, mám na seznamu tři řečníky. Chtěl by ještě někdo vystoupit v diskuzi, protože jinak ukončím seznam řečníků. asi již nebudeme moci ukončit všechny otázky do 12. hodiny. Možná část přesuneme na odpoledne. Pan Karambelis je také stínový zpravodaj. Máte slovo. Kiitoksia alueiden komitean Eh, děkuji, eh, děkuji také eh, zpravodaji a zástupci výboru regionu. Myslím, že to bude velice důležitá spolupráce v budoucnosti. Také děkuji Janu Olb za všechno, co řekl. Je to opravdu důležité, protože nemáme mnoho času. Rychle bych prošla jenom několik z hlavních témat, která zde zazněla, co se týče využívání prostředků prostředků eh, na podporu infrastruktury v více eh, rozvinutých regionech. Tato podpora by měla být možná a bylo by také velice důležité eh, více využít širokopásmových služeb, protože to nám umožní odstranit určité překážky. A co se týče demografických výzev, jak to zde zaznělo, jak eh, se domnívám, že eh, bychom tomu měli věnovat větší pozornost i v budoucím plánovacím období. Já velice pod podporuji eh, myšlenku, abychom upustili od tohoto seznamu a zaměřili se na kritéria. Ale když hovoříme o kritériích, je třeba zohledňovat rozdíly s struktur městských oblastí. Je eh, velice, bylo by velice dobré, aby se eh, o tom eh, rozhodovalo na na rodní úrovni, protože tam je možné mnohem lépe zohlednit konkrétní situaci v jednotlivém členském státu. Já, jak jsem již včera řekla, nejsem proto, abychom e, vytvořili tu městskou platformu, protože se nedomnívám, že bude dobře fungovat. Jsem tedy proti. A nyní, co se týče priority investování, musíme mít za prvé na paměti, že pro e, regionální rozvoj je velice důležité věnovat pozornost inovativním centrum a platformám. Je třeba jim poskytnout podporu. E, zejména je třeba, aby se eh, zaměřili na eh, eh, myšlenku vytváření klastrů a inovačních center a financování tak bude mít pákový efekt. A to také může pomoci i ostatním, aby eh, se věnovali takovýmto strukturám, například v rámci partnerství veřejného soukromého sektoru. Je třeba se tedy věnovat eh, inovacím a také pragmatickým inovacím, které by měly být financování z EFRR. Co se týče konkurenceschopnosti MSP, tak eh, by bylo důležité vytvářet kapacity pro vytváření podniků, mladých eh, podniků, aby takovéto podniky eh, pomáhaly vytvářet růst v regionech. Dále, co se týče mezinárodních center. Měli bychom se snažit vytvářet sítě. Je zvlášť důležité se zaměřit na rozvoj služeb a měli bychom se také eh, zmínit eh, ve stejném kontextu o výzkumu a eh, vývoji, dále o podpoření nízkouhlíkové ekonomiky o podpoře příslušných investic, které nás k tomu povedou. Já jsem opravdu pro podporu eh, této cesty v regionech. A k otázce, jak přidělovat prostředky, eh, jistě to vede k celé řadě diskuzí v souvislosti nízkouhlíkové a zelené ekonomice. Ve všech regionech Evropy bychom měli být schopni více investovat do těchto oblastí. To je tedy opravdu velice stručně, budu to také diskutovat ještě se zpravodajem v budoucnosti. Merci, madame la, la présidente. Euh, Děkuji, paní předsedající. sdílím stejné obavy jako pan Olbricht, které se týkají potřeby této platformy. Tady je problém s metodou. Máme seznam měst, který by se neměl vytvářet předtím, než vznikne definice integrované strategie. Měli bychom postupovat konzistentně. A proto si myslím, že místní a regionální orgány je třeba zapojit do jednání s členskými státy. Já bych bývala dala přednost odkazu eh, na ty eh, městské oblasti, eh, vzdálnější periferie, a je třeba i tento aspekt eh, do definice nějak zapracovat. A teď ještě k několika dalším bodům. Stále ještě k té myšlence platformy a měst. Bude-li existovat seznam měst, a vzniknou-li smlouvy na realizaci eh, té integrované strategie, tak vzniká jistá otázka, že vlastně eh, přijdeme o, názor, eh, o nástroj Urbak, který je velice kvalitní. A co se týče priorit investice, ani vy, ani výbor regionů si možná neuvědomujete některé problémy, zvláště v oblasti bydlení a možná ani eh, co se týče energetiky. Jsme svědky snížené zaměstnanosti, pak je třeba eh, šetřit energii, snižovat eh, účty za energii, to by mělo být naší prioritou. A co se týče dopravní infrastruktury, jaký bude mít tato strategie dopad? Jak propojit různé oblasti měst? Jsme svědky nárůstu mobility pracujících a, a Eh, potom tematická koncentrace článek 4. Tady se mohou odlišovat regiony, které jsou transitní a které jsou rozvinuté. Děkuji. Schmidt. Děkuji. Mám tři body. Za prvé, ten se stále opakuje. Žádost o investice regionu na základní telekomunikační a, infrastruktur, a infrastruktury. To předložil výbor regionu, já s tím souhlasím, je třeba to vzít v úvahu. Za druhé, rozšíření investičních možností nad rámec těch, těch třech hlavních možností. V rozvinutých regionech jsou to dvě priority přístupu k informačním technologiím a komunikačním technologiím a za třetí kultura je jakousi popelkou v tomto nařízení a strategicky se eh, důsledně nebere v úvahu. To vidíme v článku 4 ochrana, podpora a rozvoj kulturního dědictví. Zde musíme rozšířit priority, abychom dostali mezi priority i kulturu, kulturní průmysl. Máme tady studii, která prokáže význam této oblasti a příspěvek eh, kultuře, kultury pro kreativní průmysl je velice důležitý pro eh, eh, eh, infrastrukturní politiku. Děkuji. Co se týče výboru regionu, tady zazněla jasná slova a je velice dobře, že zde máme radikální tedy nabídky, které, o kterých je možné jednat. S tím souhlasím. I v rozvinutých regionech by se měly financovat základní služby. Na tom se asi všichni shodneme. Jestli to podpoříme, <clears throat> nebo proč to podpořit, to Třeba vysvětlovat dál. Další bod. Orientace výlučně na malé střední podniky. Myslím, že bychom skutečně měli rozšířit ten záběr i na větší podniky, a zabývat se i regiony, které podporují rozvoj malých a středních podniků. V té, I v této souvislosti je třeba pojímat investice, orientovat se i na větší podniky. žádné omezení na eh, veřejné výzkumná, na veřejná výzkumná zařízení. O tom už se hovořilo v, té, v tom předchozím nařízení, kde bylo řečeno, že soukromé výzkumná střediska mohou spolupracovat s veřejnými výzkumnými středisky a zařízeními, že je potřeba tomu eh, zajistit další podporu. Tematická koncentrace, tři cíle, to je příliš úzké, to nemá žádné eh, opodstatnění a myslím, že bychom na to neměli přistoupit. Ve všech debatách to opakujeme, že tato tematická koncentrace je nesmyslná, měli bychom se od ní distancovat. Co se týče investičních priorit, i těchto 80 nemá žádný eh, smysl, jestli máme se stoupit na 70 nebo 60. Myslím, že to nemá smysl. Jsou priority, proč je nevyužít. Eh, všechno to souvisí ze strategií Evropa 2020, takže není žádný důvod, proč eh, tedy vzít to jedno a to druhé opomenout to bychom měli vyjasnit v operačních programech, o co stojíme, o co nestojíme. Urbání dimenze v zásadě bychom eh, měli asi nastolit jasno, eh, vypustit ten seznam. Souhlasím s panem eh, Olbrichtem i tu platformu vlastně vypustit je to matoucí, je možné říci, že ve výboru regionů se ještě více eh, zaměřují na problematiku měst než eh, v tom eh, Fondu pro rozvoj, ale není, eh, není nutné tady eh, vlastně zavádět matoucí, eh, matoucí koncepce. Demografický, demografické výzvy určitě musíme dělat víc, musíme se skutečně zabývat regiony, které mají obrovský problém. To máme třeba v Německu, na východě a to si myslím, že je třeba lépe promyslet a tady bychom u této formulace neměli zůstat. Děkuji. Děkuji, ještě máme dva řečníky na seznamu. Prosím o maximální stručnost a potom dostane slovo komise a potom Jan a Michal. Thank you. Velice děkuji. Je velice dobře, že už máme konkrétní pozměvací návrhy, které se týkají jak všeobecného nařízení, tak eh, FRD. Eh, eh, já nechci samozřejmě všechno opakovat, ale jedná se tady o metodologii pro chytrou specializaci. To je totiž předpoklad pro získání peněz a já bych chtěl vidět, jak to hodnotíte Druhá věc, odpoledne budeme mít slyšení a také ještě v květnu ke věci, kterou se ještě komise úplně nezabývala. Jedná se o, o synergii mezi fondem mezi Horizontem 2020 a e, e RDF. A proto e, neoficiální dokument předloží komise podle svého slibu někdy zhruba kolem Velikonoc. Tady něco pr- probíhá prostě eh, vlastně celý tento postup teď vyhodili z toho horizontu 2020 a pokud k tomu dojde, tak možná, že zaujdeme jiný přístup, půjde to od e FRD. řekne se ano, to je těch 80%, které vykládáme na, vynakládáme na inovace, ale to už je jiná evropská agenda integrovaná evropská agenda pro spolupráci. Nejenom dávat jenom peníze v rámci chytré specializace, ale učinit to povinností pro města, aby se účastnili, jako jsme to dělali v minulosti v souvislosti s cílem 3 a s mainstreamingem cíle 2. A v tom případě potřebujeme eh, odpověď eh, ušitou na míru budoucím potřebám jak eh, tedy využít instrumenty Horizontu 2020 a naše nástroje, protože já v tomto dokumentu nic takového nevidím. A já jsem několikrát výbor regionu na to upozorňoval. Ptal jsem se, máte tady s nějakou představu? A tím se budeme muset v příštích měsících zabývat, pokud možno co nejvíce. Ehm, co do pozměňovacích návrhů, to může být docela zajímavé. Joachim má minutu a půl. Ano, děkuji, pane Schneidere, a děkuji i výboru regionu za tu poznámku, která se týkala návrhu komise. Všechny mohu podpořit. Potřebujeme skutečně proveditelnou praktickou velkou velké eh, opatření, co se týče podpory měst, to jsme také zajedno a vy říkáte rozšíření na příměstské oblasti, eh, to bych si přál propojení s pilířem dva zemědělské politiky. Není třeba asfaltovat všechny cesty, můžeme dělat něco produktivnějšího. Já jsem proto a kolegyně vědí, že to podpořím, abychom v eh, také podporovali sport. Zprávu o sportu jsme již schválili, eh, opírá se o strukturální fondy. Eh, sport je největší eh, sociální a společenské hnutí a také důležitým hospodářským faktorem a je třeba tuto infrastrukturu podporovat a doufám, že nás v tomto ohledu také podpoříte. Děkuji. Děkuji. Prosím, stihnete to za dvě minuty a půl. Děkuji. Já budu velice stručný v tomto případě. Myslím, že tady se hovořilo o třech velkých věcech. Otázka koncentrace měst a průřezová otázka demografie. Co se týče koncentrace, v rámci tohoto tématu Máme nejenom mechanismus pro specifickou tematickou koncentraci, ale také základní infrastruktura a velké podniky. Eh, Výbor, pardon, návrh komise vychází z toho, že musíme soustředit použití prostředků, že členské státy se musí rozhodnout, jak je budou využívat. Nejde jenom už o to, že by všichni mohli dělat všechno, ale spíše rozhodnout, jak nejlépe využít prostředky na dos- k dosažení priorit Evropské unie. A proto proto eh, také je tady důvod, aby se vyloučila podpora pro investice do výroby pro velkých podniků. Ne, samozřejmě netýká se to veškeré podpory velkých podniků, protože například tady může být podpora v souvislosti s aplikovaným výzkumem a technologií. Ale eh, investice do výroby tady by měla být podpora eh, omezena na malé střední podniky a základní infrastruktura zase. Nemělo by se to používat u vel, velmi dobře vyspělých regionů, hlavně tam, kde jsou jiné zdroje evropského financování. Mechanismus článku 4 je důležitý komisař Hahn často hovořil o zaměřenosti a flexibilitě. Potřebujeme zaměřenost, mechanismus, jak toho dosáhnout a tady musí být určitá omezení zapracovaná do nařízení. Nemůže to být jenom přístup z dola nahoru, kde se všechno vyjedná. To by nefungovalo. Musí tady být zapracovaná pružnost a myslím si, že toto je oblast, kde se musíme snažit najít nějaké, podívat, zda je nějaké opravdové oprávnění, proč to rozšířit. Otázka měst, jak už jsem říkal včera, kdy se diskutovala stejná záležitost na zasedání tohoto výboru. Co se komise týče, my jsme ochotni revidovat otázku seznamu měst. Myslíme si, že je možné se spíše zaměřit na zásady a metodologii. Eh, platforma pro městský eh, rozvoj. Myslím, že to má důvod zaměřit se na to, abychom maximalizovali dopad návrhu komise co do 5% eh, minimálních alokací na trvale udržitelný rozvoj měst spolu s inovativními akcemi v městských oblastech. A platforma by mohla být způsob, jak zajistit spolupráci všech takových měst s těm všem, aby se tlačilo na úspěch. To je tedy oblast, kde ze strany komise eh, se nejedná o to, aby tady byla nějaká výlučnost pro tuto platformu, ale aby všechna města, kde se toto bude dít, se toho mohla zúčastnit. A konečně pak otázka demokratických problémů. Komise si myslí, že toto je průřezový problém a jim je třeba se zabývat v kontextu integrovaného přístupu k územním potřebám, což je zabudováno do strategického programovacího přístupu. Tudíž to by vlastně spustilo volby ve smyslu zaměření se na financování konkrétních tematických cílů a investičních priorit. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Eh, Michale, vy určitě se velice chcete vyjádřit. Děkuji. Chtěl bych nejprve zdůraznit, že na mě velice e, zapůsobil ten široký souhlas. To znamená, že e, jsou to správné přístupy, i když to přichází z různých stran. Je to regionálního, národního původu, takže to dokazuje určitou věrohodnost. Velice stručně ke dvěma, třema otázkám. Rozvoj měst, jistě, to bych chtěl zdůraznit, se musí zaměřit na příměst městské oblasti, venkovské oblasti kolem měst musí být zohledněny při eh, <clears throat> vypracovávání projektů. Není možné eh, se izolovaně dívat pouze na město. Co se týče chytré specializace, není sice výlučně předmětem, eh, ale také to vezmu jako podnět při projednávání dalšího pozměňovacího návrhu. Spojím se s vámi, Lamberte. A nyní demografické výzvy. Nikdo nespochybňuje, že klasické regiony potřebují pomoc v oblasti demografického vývoje. Je to také zakotveno v Lisabonské Lisabonské smlouvě, ta je základem pro řešení tohoto problému, ale tady jsou nové formy demografických výzev které eh, možná za deset let už eh, tady nebudou a koncepce EFRR, jak je předložena s tou demografickou eh, koncentrací, je stanovena na 80% a neposkytuje manévrovací prostor, abychom v regionech hledali přiměřené odpovědi na tyto nové výzvy. Je to velice dobrý příklad toho, proč je tato demografická koncentrace koncipována příliš úzce a není možné eh, na eh, vlastní základně vytvářet odpovídající odpovědi. Děkuji. You don't look like you want... Jane, nevypadáte, že byste chtěl něco říct, ale jste vítán, pokud eh, máte potřebu se ještě vyjádřit nikoliv. Já si myslím, že zbývá jenom jeden prvek a to je rozprava o um, městské platformě. Asi všichni souhlasíme, že je třeba eh, nějaký monitoring a hodnocení. Eh, jediná otázka je, zda kvůli tomu je třeba vytvářet novou instituci prostřednictvím legislativního textu. To je jediná věc. A samozřejmě problém velkých podniků a infrastruktury se bude nadále probírat. Děkuji jenom z mé strany jediná věta. Doufám, že zaměření na městské vývoj nepodkopá spojení mezi městy a regiony. To musíme mít také na zřeteli. A teď bych chtěla přejít eh, k bodu 13. Je to eh, eh, zpravodaj Viktor Boštěnáru, ale máme tady Romero Stavarače, který zastupuje výbor regionu. Jemu dám slovo jako prvním a potom vám. Máme na to velmi málo času, omlouvám se. Vážená paní předsedkyně Hübnerová, vážení poslanci, chtěl bych vám nejprve velice srdečně poděkovat za pozvání, abych se zúčastnil práce regionálního výboru Evropského parlamentu. Je to pro mě opravdu velkou ctí, že vás mohu seznámit se stanoviskem výboru regionu k novému nařízení na období 2014 až 2020. Mé stanovisko Eh, bylo eh, před dvěma týdny jednomyslně eh, přijato ve výboru regionu. Chtěl bych nejprve poblahopřát panu Boštináro k předložení jeho pracovního dokumentu. V tomto pracovním dokumentu jsou obsaženy opravdu hlavní tématiky a činnost, vážení poslanci, Fond soudržnosti je pro všechny úrovni stejně důležitý a představuje přidanou hodnotu, protože s těmito prostředky se financují eh, velké projekty infrastruktury. Eh, je to více než 50 milionů eur a v méně rozvinutých regionech Evropské unie jejichž národní eh, příjem je pod 90% průměru a bez těchto prostředků by nebylo možné uskutečňovat tak důležité projekty. Ani nemusíme eh, uvádět důležitost infrastrukturálních eh, opatření pro rozvoj celých regionů a myslím, že Souhlasíte s tím, že máme-li si zachovat hospodářskou konkurenceschopnost, musíme nabídnout stejné šance všem regionům, musí mít možnost se rozvíjet a to se týká těch více rozvinutých i těch méně rozvinutých, musí být schopny čerpat svůj potenciál a to není možné bez příslušné infrastruktury, bez eh, eh, příslušného napojení. Proto tedy jsou uvedeny priority, které se zaměřují na infrastrukturu, protože vytváří to nutné propojení, eh, nutné podmínky eh, pro rozvoj Evropské unie jako jednotný hospodářský prostor. Jsou důležité pro dokončení jednotného evropského trhu a jsou také výrazem solidarity se strukturálně slabšími regiony. Proto chci zdůraznit jeden důležitý aspekt a prosím vás také o podporu. Jde o zapojení veškerých úrovní, správních úrovní, eh, abychom dosáhli vyvážené úrovně eh, vývoje a to jako povinnost. V některých členských státech je situace taková, že se regiony a města do rozhodování nezapojují, alespoň nepřiměřenou měrou do rozhodování, zejména když se rozhoduje o velkých eh, projektech té infrastruktury, které lze e, financovat z prostředků Evropy. Týká se to zejména TNT. Regionální kompetence tu hrají velkou roli při napojení dopravy nebo pro zajištění eh, teritoriální soudržnosti. A ještě více tady je kofinancování eh, návaznosti z infrastruktury, proto je o to důležitější usilovat o partnerskou spolupráci na národní i evropské úrovni a musíme postupovat flexibilně. Eh, navrhují ve stanovisku, aby se eh, investice do eh, energetické účinnosti budov rovněž financovaly z prostředků, i když se ve směs financují z EFRR, nesmíme být příliš restriktivní. E, není to pouze v místním nebo regionálním zájmu, nejde o řádné plánování. Nesmíme ztrácet e, ze zřetele e, celostní pohled. Proto také přemýšlíme o trvalé udržitelnosti určitých investic a o ekologických aspektech. Podporujeme ambiciozní cíle Evropské komise, komise, která byla, které byly uvedeny v Bílé knize o dopravě, ale investice, které je třeba financovat z Fondu soudržnosti, je třeba přeskoumat, zda jsou eh, dostatečně udržitelné, eh, jak budou eh, rentabilní z dlouhodobého hlediska a příznivé vůči, šetrné vůči životnímu prostředí. Jak již bylo řečeno, stojíme za ambiciozním cílem Evropské komise, odkazuji na Bílou knihu eh, pro oblast dopravy a jde o to snížit emise z eh, dopravy do roku 2050 o 60 Investice, které jsou financovány eh, z eh, prostředků eh, fondu soudržnosti, je třeba rozšířit. Je nutné analyzovat jejich udržitelnost, jejich dopady na životní prostředí a zohlednit jejich dlouhodobou rentabilitu. A nyní několik slov k ještě k nástroji pro propojení Evropy je to opravdu eh, nástroj inovace. Jde tu o nový přístup při plánování, spravování i financování přeshraničních eh, projektů infrastruktury v oblasti dopravy, energií a eh, informačních technologií. Je to eh, částka 10 miliard eur, které jsou v rámci tohoto nástroje pro propojení Evropy vyčleněny. A 20 mm, eh, bude z prostředků z fondu eh, soudržnosti. Těchto 10 miliard má být vynaloženo k financování projektů kolejové dopravy v členských státech při respektování pravidel kofinancování z Fondu soudržnosti. Tento nástroj pro propojení Evropy odpovídá bez pochyby cílům strategie Evropa 2020, protože jde o ukončení projektu jednotného trhu, jde o podporu obchodu, jde o zajištění větší mobility mobility a propojení. Výbor regionu zastává přesto názor, že tento eh, nástroj představuje značnou přidanou evropskou hodnotu a vytvoří pracovní příležitosti, ale kromě této iniciativy, eh, která povede eh, k eh, aplikacím vydaným pro tento projekt musí zapojit do hry i soukromé financování. Má to být takové rozjezdové financování, aby se podařilo pro to získat i soukromé investory eh, při přípravě eh, pokud možno vyspělých projektů se hovoří také o právě projektu v rámci tohoto nástroje a tyto otázky jsou zpěty s určitou skepsí, skepsí eh, ohledně převodu 10 miliard eur z Fondu soudržnosti, zejména co se týče kritérií výběru, kdo eh, dřív přijde, ten dřív eh, mele. To rozhodně nepodporuje partnerskou spolupráci a to neodpovídá zásadám výboru regionu. Zazněly se také kritické hlasy k tomu převodu 10 miliard eur eh, pro nástroj eh, pro propojení Evropy. Komisař Simkalas sdělil, že musíme uvažovat evropsky. Máme myslet eh, na to, jak lépe nakládat eh, s evropskými prostředky. Rozhodování je v naš, ve vašich rukou. My mm, přímo v místě musíme sledovat řádnou realizaci projektů, aby byly naplněny životem a jsme konec konců zodpovědní za jejich úspěch odlišnost a vidíme tu určité nebezpečí, že tento nástroj nepřispěje k tomu, abychom dosáhli cíle, eh, tedy lepšího přeshraničního propojení. Výbor regionu podporuje ambiciozní politiku soudržnosti, která bude podpořena finančními prostředky. Eh, jména politika soudržnosti by měla mít k dispozici příslušné prostředky a prosíme o to, aby se tyto prostředky nesnižovaly eh, v budoucím eh, plánovacím období. Představovalo by to krok zpět eh, v, ke konkurenceschopnosti Evropy, k, o níž usilujeme. Děkuji, Viktore. Děkuji, paní předsedající. Já mohu přivítat ten projev i příspěvek rumunského kolegy z výboru regionu pana Stavarakeho jasně se vyslovil ve prospěch obcí. A náš výbor regi- pro územní rozvoj se postaví na jeho filozofii, protože to je nezbytnou podmínkou k úspěchu příštího programovacího období. Já se nesoustředím tolik na obsah mé zprávy, která je v souladu s myšlenkami, které eh, vyjádřil pan Savarake i s vašimi eh, názory. Já se dotknu některých klíčových bodů, k nímž potřebuji vaši podporu a my, výbor, eh, reg, i výbor regionu, bychom se měli pokusit přesvědčit jak komisi, tak radu, aby se postavili na stranu soudržnosti. Za prvé jde o eh, dobře známý a sporný nástroj eh, pro propojení Evropy. Chci říct si od samého počátku, že jako zpravodaj jsem ve, pro tento projekt. Jsem pro vybudování takovéto filozofie, která nám umožní řešit problémy přeshraničních dimenzí, které doposud nebyly nikdy řešeny. Jsem pro přenesení 10 miliard z fondu soudržnosti do nástroje Connecting Europe. Ale je tady jedno velké ale. A toto ale není proti tomuto projektu, ale je proti absenci záruk členských států soudržnosti, eh, které eh, poslanci potřebují. Týká se to problémů. Já budu i nadále eh, spolupracovat s DG Move, eh, s facilitou Connecting Europe a jak víte, eh, ani v radě nejsou názory jednotné. I dokonce v komisi existují protichůdné názory a i v tomto výboru. Jediný způsob, jak tento projekt, projekt zachránit, jak eh, zachránit facilitu pro propojení Evropy, je souladit, zesouladit tedy tento projekt a to, co navrhuje DG Move, eh, což je teď prioritou. Proto navrhuji kolegům, abychom se setkali a pokusili se společně najít východisko a opustit, opustili tento konfrontační přístup. Musíme se sjednotit, abychom byli schopni eh, překonat ty nedostatky, nejistoty a myslím, že v takovém případě se nám podaří přesvědčit i radu, aby podpořila tento projekt. Kdybychom opustili tento projekt, tak by to bylo v neprospěch Evropy i v neprospěch členských států. Co se týče návrhy na podporu eh, energetické účinnosti, to je pro mě zásadní je třeba splnit cíle Evropa 2020 a z řady studií vyplývá, že toto je nákladově nejefektivnější způsob, jak uspořit energii, snížit uhlíkové emise a zvýšit využívání obnovitelných zdrojů. Vím, že e, v radě to má určitou podporu, komise se staví flexibilně a já chci také vyzvat vás v našem výboru pro územní rozvoj, abyste se postavili pozitivně k nalezení řešení tohoto problému. A dále poskytnout fondu eh, soudržnosti možnost podpořit eh, dálkové vytápění a kogenerační eh, elektrárny. To je přání široce rozšířené v řadě zemí, které, kde to podporuje domácno, domácnosti. Když toto podporujeme, dále se nám podaří snížit eh, emise skleníkových plynů, více využívat obnovitelné zdroje, zvýšit zabezpečení energií a zase umožnit občanům platit méně za energie, což nyní začíná být velice problematické, ne dokonce dramatické, zvláště ve střední a východní Evropě. A dále, zvláště na straně komise, by bylo třeba zajistit řešení, jak e, zajistit e, administrativní a institucionální kapacity. Složitost koncepcí nové instituce, které vzniknou v roce 2013, to vše vyžaduje, abychom zajistili, že všechny instituce budou plně funkční od 1. ledna 2014. Vím, že zpráva se zaměřuje spíše na období po roce 2014, ale bez záruk, že institucionální a správní kapacity se podaří zvýšit, budeme i poté se stejným seznamem, jako máme jako máme dnes. To znamená seznam zemí, kde ty projekty byly buď ukončeny, a nebo e, pozastaveny a nebo přerušeny. E, tak to bude, když se nepodaří zvýšit správní a institucionální kapacity. A dále po řadě rozhovorů s evropskými i vnitrostátními orgány si myslím, že by bylo dobré, aby prostředky z Fondu soudržnosti byly také nabídnuty lidem se zvláštními potřebami. To je něco, co prozatím chybí v návrhu nařízení pro Fond soudržnosti. Bude to i v souladu s návrhem e, nástroje pro propojení Evropy a tím pádem se dosáhne koherentnosti ve všech e, předpisech. Je veliká škoda, že až do posud se komisaři Potočníkovi nepodařilo veřejně eh, prezentovat eh, návrh hodnocení dopadů strategické hodnocení eh, ochrany životního prostředí. Děkuji, paní předsedající, že jste tyto otázky již také debatovala s dalšími komisaři. Myslím, že je třeba tyto politiky správně realizovat po roce Eh, 2014 a také to kontrolovat, ale také musíme nějakým způsobem uvést do souladu velké infrastrukturní projekty se směnou klimatu, biodiverzitou a ochranou životní prostředí. Bez toho by bylo těžké nalézt řešení v rámci nových pravidel. Proto chci velice naléhavě vyzvat komisi a komisaře Potočníka, aby to zrealizoval nyní, abychom do pravidel mohli začlenit již ty nové myšlenky, nápady, nová pravidla, jež zajistí, že naše filozofie budou mít nezbytnou kontinuitu a koherentnost. Děkuji vám všem, těším se na vaše příspěvky Všem budu otevřen a znovu chci vyjádřit vděčnost výboru regionu za jejich otevřenost a neustále odhodlání k řešení těchto otázek. Vážení kolegové, máme víceméně na debatu asi 10 minut, takže pouze několik rychlých otázek eh, výboru regionu, potom v tom můžeme po páté eh, pokračovat po slyšení, ale to už tady výbor regionu nebude a Eh, debat, eh, my tady máme paní Schmidt, eh, tu debatu s paní ministrin začneme ve 12, takže prosím otázky především, které chcete položit pro výbor regionu. Teprve potom můžeme třeba odpoledne diskutovat ještě s regionem. Takže máte slovo. Grazie, prezident. Děkuji. Paní předsedkyně, já jsem velice vděčná za eh, práci, která tady byla provedena ze strany komise a myslím si, že je to v zásadě v souladu i s našimi obavami, které jsme vyjadřovali během diskusí v tomto výboru. A je velice dobré, že teď se začínají stanoviska sdílet. Já bych chtěla jenom zmínit záležitost kondicionality ve všeobecném nařízení. Eh, měli bychom to pojednat i v souvislosti s tímto stanoviskem. Já bych eh, chtěla zejména eh, se zeptat na makroekonomickou kondicionalitu, respektive jaká je tady vazba s maastrichtskými kritérii a pravidly eh, dobré zprávy v politice soudržnosti vůbec. Co si o tom myslí výbor regionu? Protože fond soudržnosti Eh, Jež měl docela problematickou strategickou prognozu. Včera jsme mě slyšeli o konkrétních problémech s Maďarskem, kdy to poprvé uvedlo do chodu mechanismus pozastavení fondů eh, spojených s projekty financovanými z Fondu soudržnosti. Protože oni už eh, překonali to 3% kritérium, které zakotvila Maastrichtská smlouva. A druhá záležitost se týká fondu soudržnosti. Já se domnívám, že jistě by tady měla existovat určitá solidarita, kterou zdůrazňuje výbor regionu, ale e, komise neříká úplně jasně, jak by se tyto zdroje měly administrovat, zejména z hlediska vyčlenování těchto fondů které se získávají od jednotlivých států. A nebo se jedná o fondy, které se vyjmou z normální eh, disponibility, ale nevíme přesně, kam to půjde potom. Zda to půjde do země původu, anebo zda to půjde do nějakého jiného státu. K tomuto bodu se určitě ještě vrátíme později, ale je důležité to zdůraznit a myslím si, že to není dostatečně zdůrazněno ve stanovisko výboru regionu. Co se fondu soudržnosti týče, je důležité, abychom tady měli konkrétnější definici týkající se možnosti použití jiných fondů na stejný cíl, kterým je infrastruktura ochrana životního prostředí. Lambert? Děkuji. Mnohokrát děkuji za tuto zprávu, kterou nám předložil zástupce výboru regionu. A je to vlastně navázání na to, co už máme ve smlouvě a jistě je třeba věnovat zvláštní pozornost novým členským státům. Doprava a životní prostředí jsou tež velice důležité věci. Minulé během první rozpravy jsme hovořili o významu infrastruktury ale když se podíváme, jak to bude za 10, za 20 let, pak eh, vidíme, že se bude jednat nejenom o fyzickou infrastrukturu, ale o znalostní infrastrukturu, kterou si tyto státy budou muset rozvinout. A jinak totiž Eh, se budou muset vyrovnávat eh, i s konkurencí. Týká se to i starších členských států. Proto si kladu otázku, proč bychom nemohli dopravní infrastrukturu roztáhnout i na znalostní infrastrukturu. 90 eh, prostředků na výzkum a vývoj v členských, na výzkum a vývoj v členských státech se neustále vynakládá vlastně stejným způsobem. Samozřejmě, že mnohé se dá zařídit prostřednictvím EFRD, ale určitě bychom e, propásli příležitost, kdybychom kromě energetické účinnosti e, se nesnažili zahrnout také fyzickou infrastrukturu, protože tyto nové státy to budou muset dále rozvíjet. Možná, že je trošku těžké to právně naformulovat, ale jde o velké peníze. A proč bychom měli pořád dělat věci stejně? Proč bychom se nemohli podívat také na nové eh, výzvy, které před námi stojí, abychom, a proč bychom to tedy nevztáhli i na znalostní infrastrukturu? Eh, já bych prosila další, aby se zaměřili jenom čistě na otázky pro výbor regionu. Pro ostatní můžeme projednat později, protože teď už nemáme čas. Eh, já se k ostatním věcem vyjádřím později, ale chtěl bych tady zmínit takovouto věc je důležité, abychom hovořili nejenom obecně o infrastruktuře, ale o udržitelné infrastruktuře v souvislosti i s jinými politikami. A myslím si, že se na to tato zpráva nedostatečně zaměřuje. Když hovoříme o dopravě, pak musíme zpracovávat náměty a projekty pro udržitelnou dopravní soustavu. Nebo když hovoříme o energetice, zase musíme hovořit o udržitelné, obnovitelné energii a nejenom obecně o energetické infrastruktuře. Přál bych si, aby eh, se těmto otázkám dostalo větší pozornosti. Prosím, vy máte dotaz? Ne? Čili ty Možná velice stručně mám jenom jednu otázku. Ten nástroj pro propojení Evropy mi není úplně jasné, jak se k tomu staví výbor regionu a také z toho hlediska, že to bude centrální zpráva. To je úplně jiný aspekt oproti dřívějšku, tedy jaký postoj má v souvislosti se s Fondem soudržnosti výbor regionu. Děkuji, pane Stavareči, chcete na to zareagovat?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 Nejprve bych chtěl říci, že stanovisko výboru regionů se ubírá stejným směrem, jak e, o tom hovořil pan Boštináru. My můžeme souhlasit s tímto návrhem. Je to velice dobrá myšlenka a to, že investice poplynou do obnovitelných zdrojů energií, protože to je východiskem takže my eh, tento přístup můžeme plně podpořit. Kromě toho by bylo důležité, abychom se také zabývali správními kapacitami vzhledem k rozvoji. Je nutné, aby ty řídící orgány orgány prokázaly, že jsou schopny eh, učinit smysluplná rozhodnutí, která povedou eh, k rozumnému plánování, že jsou schopni uskutečňovat eh, projekty na regionální a místní úrovni a že příjemci budou mít jejich e, podporu, zejména technické projekty je třeba lépe koordinovat. Stále znovu se ukazovalo, že potřebujeme e, právě tuto e, pomoc. Není možná fragmentace technické pomoci. Ukázalo se, že to je právě ten rozhodující bod, na který se musíme zaměřit. A nyní k otázce paní Macony. Využití jiných prostředků podpory. K tomu máme tedy vstřícný postoj. S radostí do zprávy začleníme příslušná ustanovení. Dále, co se týče eh, vázání prostředků, co se týče makroekonomické podmíněnosti, je nám jasné, že takové to rozpočtové a makroekonomické eh, Eh, zadání musí být na národní úrovni, abychom v Evropě dosáhli lepší rozpočtové kázně. Eh, prostředky by měly být vynaloženy na ty cíle, pro které byly zaměřeny v souladu s příslušnými články Lisabonské eh, smlouvy. Eh, Jsou to články 171, 174 a další. A je nám jasné, že makroekonomická podmíněnost by měla být přijata, měla by být tedy povinna, pokud bude přijata pro veškeré kapitoly, nejenom pro jednotlivé pasáže Fondu soudržnosti, abychom se podle toho chovali všichni. To je, myslím, dobré východisko do diskuze. My se nedomníváme, že bychom měli takzvaně trestat jenom v jedné oblasti, protože by to dopadlo zejména na obce. Konec konců Jde tu u makroekonomických otázek o odpovědnost státu. K panu Fan Nislerojovi. podporujeme myšlenku, že by bylo velice důležité investovat do opatření podpory znalostní infrastruktury, například do různé fyzikální infrastruktury, také podporujeme tedy eh, váš nápad, abychom do textu začlenili podporu znalostní infrastruktury, ale musí to být začleněno do celkového integrálního kontextu, protože jde o to, abychom zjistili, jaká je potřeba v regionech a v obcích. Bez toho se nám nepodaří dosáhnout našich cílů. Bychom poděkovali výboru regionu za to, že nám sdělili své stanovisko k různým otázkám spojených s Fondem soudržnosti. Pokud bude třeba, budeme potom pokračovat odpoledne, ale teď bych chtěla požádat paní ministrině, aby se dostavila sem na toto pódium. A nejprve bych chtěla sdělit kolegům, než sem paní ministrině přejde, že Konstanca Kres před nějakou dobou už přišla s takovouto myšlenkou. Je to poprvé v dějinách eh, politiky soudržnosti, kdy vlastně je tedy zpráva připravená rakouskou vládou, která se týká, um, jak vlastně na regionální úrovni eh, může vzniknout hybná síla. Týká se to vzdělávání, umění a kultury, což má přesně na starosti paní ministrině a ta nás bude informovat o tom, jak to funguje v Rakousku. My teď pracujeme na další politice a zajímá nás, jak najít další motivace motor pro růst. Proto se rádi poučíme eh, z rakouských zkušeností. Prosím, paní ministrně, máte slovo. Velice vám děkuji, paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, poslanci dámy a pánové. Nejprve bych vám chtěla opravdu srdečně poděkovat za pozvání, abych se dnes eh, mohla eh, zúčastnit vašeho jednání a vystoupit zde. Týká se to eh, úlohy umění a kultury, týká se to kreativních oborů v oblasti regionální politiky. Umění a kultura dosahují jasné přidané hodnoty zajišťují nezaměnitelnost eh, regionu a jsou podstatným faktorem zajištění kvality života, prosperity, aby se lidé v Evropě cítili dobře. A k, co se týče naléhavých výzev v Evropě, tak těm můžeme eh, čelit jenom eh, tím, když se budeme uh, na evropské úrovni eh, vyměňovat o tom eh, názory v debatě umění a kultura, a já se ještě vrátím k příslušné studii, se ale nemusí obávat ekonomické debaty, protože jsou tvůrčí hnací silou hospodářské dynamiky, vykazují určitý růst, podporují inovace, podnikavost, eh, posilují atraktivitu eh, místa i sociální soudržnost eh, kultura a tvůrčí obory tak přispívají k posilování priorit strategie Evropa 2020 a to bych zde ráda zdůraznila. Tvůrčí síla je opravdu důležitá pro náš regionální vývoj, protože nový Eh, pojem se neomezuje pouze na eh, technologické inovace. Skýtá ještě značný prostor, abychom si představili inovační potenciál eh, v oblasti umění a kultury a využili ho, počínajíc průmyslovým designem přes architekturu až po faktor cestovního ruchu by abychom vytvořili kreativní obory, eh, aby hrály ústřední roli v inteligentní specializaci regionů. Umění, kultura, tvůrčí obory z pohledu inovativního ekonomického oboru eh, um, jasně ukazují, že to uh, vytváří a zajišťuje pracovní příležitosti. Eh, projednávání strukturálních fondů je v rozhodující fázi. Nově se nastavují pravidla a já pokládám za důležité, abychom eh, nalezli dobré o fakta se opírající eh, argumenty ve prospěch eh, podpory eh, umění a kultury. Proto eh, naše ministerstvo zadalo vypracování studie na téma eh, tvůrčí hned síla regionálního rozvoje, umělecké a kulturní projekty a financování ze strukturálních fondů v Rakousku. Výsledky této studie jsem obdržela v listopadu 2011 a spolu s komisařem Johannesem Hánem jsem s nimi seznámila ve Vídni a vedli jsme na toto téma téma diskuzi. Byla to nesmírně zajímavá a také povzbudivá diskuze. Leží mi opravdu na srdci, abych vás, zákonodárce, kteří eh, se těmito obory zabýváte, abych vás seznámila s pěti hlavními výsledky této studie. Za prvé, kultura se v Rakousku v rámci podpory ze strukturálních fondů eh, dobře prosazovala. Eh, druhý bod eh, v období 2007 až 2010, kdy se prováděla tato studie, se v oblasti umění a kultury vynaložilo velmi mnoho prostředků a 79 eh, milionů eur eh, bylo vynaloženo z strukturálních fondů v Rakousku na umělecké a kulturní projekty. Za třetí, maximální význam pro oblast kultury v Rakousku má Evropský fond pro regionální rozvoj. Ráda bych v této souvislosti vyzdvihla vytvoření eh, fondů na podporu malých projektů. Podporují eh, různé kulturní události a festivaly a tak vysílají důležité eh, impulzy na podporu atraktivnosti regionu. Za čtvrté, kulturní a kreativní obory mají důležitý příspěvek nos k zaměstnanosti v Evropě a tím pádem Evropský sociální fond eh, je eh, fond, z něhož se stále znovu čerpují prostředky. Eh, využívá se z této strategie. A pátý bod, pátý výsledek. Při celkové analýze se ukazuje, že velká většina, která v kterou označujeme v uvozovkách jako kreativní prostředky, se věnuje do tradičních oblastí kultury. Je to ve prospěch kulturního dědictví, ale mohli bychom to sformulovat i jinak. Pro eh, jsou dobé eh, období, pro současné umění tady máme ještě značný manévrovací prostor. Dovolte, abych uvedla tři konkrétní příklady z Rakouska, eh, které byly spolufinancovány z evropských fondů. První příklad, a někteří z vás si možná vzpomínají na to, že v roce 2009 byl Linz Linec, tedy hlavním eh, městem kultury Evropy. Eh, díky angažovanosti místních politiků se podařilo eh, zajistit, aby se toto město věnovalo evropským tématům a tím, že bylo jmenováno městem kultury pod eh, eh, motem Linz se mění, se vlastně eh, z někdejšího průmyslového ocelářského města rozvinulo v moderní město kultury kultura a cestovní ruch se zde rozvíjely také díky podpory z evropských strukturálních fondů a vznikla tu perfektní symbioza. Město Linec také tři roky poté, co bylo eh, hlavním eh, městem kultury Evropy, se i nyní těší eh, z dynamického růstu. A Druhý příklad, příklad z oblasti cestovního e, ruchu na základě země For Alaberska e, v byl vytvořen multimediální software eh, pro ti, kteří se zajímají o kulturu a dovolenou, kteří takto získali eh, informace, termíny a mohli se tak seznámit eh, s dějinami země. A třetí příklad kofinancování i otevřený přístup je jedním faktorem úspěšnosti a na to e, sází e, Vídeň, otevřená města Bilbao a další a Vídeň stojí před e, dvojitou výzvou rap nezbytní změn a demokratických změn a e, rostoucí konkurence. Máme přes 500 příkladů, ale tyto tři ukazují, že umění, kultura a e, kreativní obory vedou k inteligentnímu, e, udržitelnému a integračnímu růstu v Evropě. Právě v dobách nedostatku prostředků ve veřejných rozpočtech a e, za současných ekonomických podmínek musíme využívat potenciálu veškerých oblastí politiky a tím bych chtěla říci, že musíme strategicky začlenovat do regionální politiky Evropy i umění a kulturu. A to též se týká samozřejmě i operačních programů jednotlivých Eh, spolkových zemí, tedy i na té národní úrovni. Vážené dámy, vážení pánové poslanci, jsem si naprosto vědoma toho, že je zapotřebí vykonávat i ještě eh, mnoho přesvědčování a politické práce, ale jsem přesvědčena o tom, že se nám to společně podaří. Eh, vám, vážené dámy a vážní pánové poslanci v Evropském parlamentu, a e, i e, mě to očekává. Na mém ministerstvu se e, provádí první přeskumy, které tematické oblasti by připadaly v úvahu jako prioritní oblasti v pro příští programovací období. Pravidelně se setkávám eh, s pracovníky kultury z jednotlivých zemí a hovořím o společných aktivitách. Některé programové linie a projekty se již rýsují pro Rakousko, spočívají například v oblasti digitalizace regionálních kin nebo v oblasti ochrany památkové eh, péče městských celků, ale i v oblasti profesionalizace eh, E, celkového sektoru e, kultury a e, tvůrčích oborů. Chtěla bych vyjádřit své přání na vaši adresu. Poskytněme umění a kultury možnost se lépe zviditelnit na evropské úrovni. Vystupujme společně, v tom smyslu, aby se i v členských státech kultura jako e, faktor e, aby byla vnímána jako faktor konkurence, schopnosti a sociální faktor. Jacques Delors kdysi řekl, nikdo by se nezamiloval do jednotného trhu a chtěl tak naznačit, e, že kultura je jako hodnota je nesmírně nutná a ve všech oblastech politiky si musíme uvědomovat tuto sílu eh, umění a kultury. Děkuji vám. Děkuji, paní ministrině. Já doufám, že budete moci odpovědět na otázky nebo vyslechnout komentáře. Konstance. Konstance nejprve a ona měla nápad eh, tedy pozvat paní ministrině, takže ona má přednost. Děkuji, paní ministrině. Já jsem velice ráda, že se to podařilo. U Mě tedy skutečně máte zelenou, když chcete podporovat kulturu i na evropské úrovni. Eh, u nás v Sasku a v dalších zemích eh, eh, je řada kulturních projektů, které se daří podporovat a spolupracujeme Vzhledem k tomu, že jste celorakouská ministrině, mám na vás otázku. V Evropském parlamentu eh, se často hovoří eh, o subsidiaritě a vždycky se to vytahuje podle toho, jak se to komu hodí, většinou tomu, kdo o tom začne hovořit. Co se týče kultury, tak se na subsidiaritu poukazuje velice často, ovšem ne, když má Evropská unie financovat kulturní projekty. Jak tedy argumentujete na evropské úrovni proto, aby kultura nebyla pouze věcí členských států, ale aby byla i celoevropskou záležitostí? Já jsem teď prolétla výsledky té studie velice rychlé takže pár konkrétních nápadů, které se týkají kultury a kreativních oborů. Myslím, že by bylo velice užitečné tyto aspekty eh, i eh, vlastně zahrnout eh, do strukturálních fondů, protože mají i ekonomický dopad. Pan Olbricht, děkuji za prezentování Eh, vašich zkušeností i návrhů. Já mám konkrétní otázku, protože já jsem eh, eh, zpravodajem v rámci Evropského fondu rozvoje a jsem neustále terčem lobbystů i tedy z řad pracovníků kreativního průmyslu, abych něco udělal pro ně. A je tady otázka subsidiarity. Chci se zeptat, co Rakousko navrhne v radě. Doposud existuje několik elementů. Za prvé, můžeme vlastně i připojit malé a střední podniky, které fungují eh, v oblasti kreativních oborů. Ale kam? Máme v článku 3 eh, rozsah podpory a máme tam sociální, zdravotní a eh, a e, vzdělávací e, otázky. Myslíte, že kultura patří pod ty sociální otázky, protože jinak to není možné. A potom e, se pouze na jednom místě hovoří o kulturním dědictví, ovšem o ničem jiném. A mimochodem já s vámi souhlasím v tom, že investice do kultury v Evropě 2020 patří k důležitým eh, aspektům, protože jsou to investice do myslí a představivosti lidí. Chci se vás tedy ptát, kam konkrétně chcete podporu kultuře začlenit. Já jsem ochoten s vámi eh, na tom spolupracovat, ale jinak se to nepovede. Prosím, zvedněte ruce, kdo se chcete zapojit do debaty. Děkuji. Děkuji za to, že jste přišla a podělila se s námi o své zkušenosti. Já se domnívám, že eh, máte pravdu, že jste na správné cestě. Já jsem 15 let starostou a vím, že bez kultury se nepodaří dosáhnout úspěchu při tvorbě pracovních míst, protože kultura k tomu patří. Ale struktura Eh, politiky soudržnosti je taková, že tedy máme evropské hodnoty jako cíl a potom ze spoda musíte přesvědčit v každém regionu lidi o tom, co je nejdůležitější udělat. Já jsem eh, se v pátek eh, setkala se zástupci Města kultury 2014 a e, ti také do těch politik chtějí zapracovat kulturu. Já sám v našem regionu e, jsem se zasadil o to, aby e, do oblasti podpory zapadal sport, protože i to je pole pro tvorbu pracovních příležitostí, ale souhlasím, že i kultura je takovou oblastí. Pan Štádler. Děkuji, paní předsedající. Paní ministrině, já vám chci poblahopřát k této zprávě. Je to skutečně dobrý podklad. Na základě něhož můžeme argumentovat, jak významná je kultura, umění a kreativní obory pro eh, rozvoj regionu teď i v budoucnosti. A eh, Hovoříte o tom, že v Rakousko by mohlo si nárokovat eh, různé prostředky eh, z evropských fondů a kdyby se to udělalo šikovně, tak by se to mohlo eh, zpřístupnit regionu. Já to slyším s velikou hrdostí, že tedy 5,71% těchto prostředků se dostalo do Rakouska. Přitom Přitom eh, komise počítá z 1,7%. Vidíme, že tady máme dostatek fantazie a že je možné z těch regionálních prostředků mnohého dosáhnout. Eh, méně překvapivé je, že vlastně tady eh, jako hlavní prostředek předávání těch prostředků slouží Evropský fond pro regionální rozvoj. Tady, co se týče počtu těch podpořených projektů, je pro mě velikým překvapením, a je to také zklamání, že zároveň se podařilo získat eh, nejméně prostředků z eh, Fondu sociální podpory. Přitom, eh, co se týče programu, na, programu sociálních a programu konkurenceschopnosti regionů, tady by to bývalo bylo možné eh, zlepšit. Eh, jak už eh, řekl kolega Olbricht, když se podíváme na strategické programové plánování komise do budoucnosti a jak se bude nakládat s fondy, když se na to podíváme, na ty plány, tak vidíme ty jednotlivé body, kdy umění, kultura a, a Eh, kreativní obory eh, jsou vlastně eh, vnímány jako průřezové nebo příčné obory, ale ne jako něco, na co bychom se přímo přímo zaměřili, co se týče tvorby pracovních příležitostí, vzdělávání a tak dále. Tam třeba možná lze pod to podsunout kulturu a i pod jiná témata a to, co řekl Jan Olbricht, malé a střední podniky, eh, posílení jejich konkurenceschopnosti, tady by Ovšem ty regionální projekty se musely zaměřit zase pouze na ty malé a střední podniky, kdybychom do toho chtěli dostat kulturu. To tež platí pro eh, podporu mobility pracovních sil. Za určitých okolností, eh, kdyby šlo o nějaké přeshraniční kulturní události, tak by se to tam také dalo dát i co se týče zač, sociálního začlenování, jak už řekl pan Olbricht, a nebo investice do vzdělávání. Tam možná by bylo možné nárokovat prostředky ze sociálního fondu. Takže je potřeba se zamyslet eh, nad tím, jestli ta zpráva, kterou Rakousko vypracovalo, i ta doporučení, jestli by nebylo možné to ještě vlastně lépe eh, pracovat do tedy těch eh, naplánovaných strategických programů. To je bod jedna. Zhodnocení eh, kultury eh, v koncepci evropské regionální politiky. To je náš úkol, to musíme zvládnout zde, i co se týče konkrétní strategie. A to, co tedy musí země udělat sami, to je posílení zprávy. Kolego, my nemůžeme bohužel, nemůžeme tak dlouho. Poslední věta i e, vlastně e, informova, informační kampaně a i e, za, za další záležitosti. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Ještě máme čtyři, kteří by se chtěli na něco zeptat a proto prosím o maximální stručnost. Maria Teresa Sanchez. Já nemám vlastně dotaz, já bych jenom chtěla vám informovat. Chtěla bych také poděkovat paní ministrině a také za to, že paní ministrině jsem byla pozvána jenom několik čísel která jsem použila ve své loňské zprávě, abych poukázala na to, jaký máme potenciál. V roce 2008 4 eh, miliony pracovních příležitostí, 4% HDP. To si, myslím, ukazuje, co můžeme udělat co do hospodářského růstu a konkurenční schopnosti? A priorita číslo 6 si myslím, by měla být rozšířena, aby obsáhla i kulturu. Já žiji na francouzsko-španělské hranici a jako příklad mohu uvést projekt, který byl financován z Evropy ve výši 8 milionů eur. 32 milionů bylo investováno. A každý rok jsme vždycky měli takovou, nebo máme takovou přeshraniční kulturní sezónu, která se tady pořádá. A já bych se vás vás chtěla požádat, paní ministrině, abyste využila svého vlivu, aby se na kulturu nezapomínalo. Prosím. Já jsem přesvědčen, že otázky kultury a umění jsou velice důležité nejenom pro regionální rozvoj, ale i sociální soudržnost. Proto bych se chtěla zeptat, chtěl zeptat, zda máte nějaké konkrétní návrhy na eh, použití eh, soudržn, fondu soudržnosti eh, na umění a kulturu. Bohužel to nepatří tento fond Rakousku. Děkuji paní ministrině za vaše vysvětlení a také ukazujete eh, to, co my jsme doposud dělali v Berlíně, tedy podpora zejména kreativních oborů a volné scény. Když hovoříme o evropské kultuře a evropských prostředcích, tak nehovoříme pouze o podpoře státních divadel a opery, ale také je třeba využít tvůrčího potenciálu mladých umělců a ti potřebují platformu. My jsme to v Berlíně zapojili do koncepce integrativního rozvoje města. Potřebujeme k tomu flexibilitu fondů. Eh, tam, kde vznikly nevyužité eh, prostory po průmyslu Brownfields. Eh, tam máme také velkou nezaměstnanost. Obnova z Evropského fondu pro regionální rozvoj a také startovací kapitál umožnili se věnovat umění v těchto oblastech a to vedlo také k jejich zhodnocení. Mnohé iniciativy byly koncipovány na dva, tři roky podle toho, jaké bylo startovací financování a za ty dva, tři roky se mohli sami financovat. To je důležitá součást politika. Není to otázka, je to prozba, abyste podpořili eh, cestou rakouské vlády, aby se prostředky eh, z fondů eh, dále v dalším období eh, věnovali těm regionálním potřebám. V Berlíně to zajišťuje eh, atraktivitu města. Jenom velice stručně, já bych nejprve chtěl paní ministrině poděkovat za její vystoupení. Vy jste hovořila o věci, kterou pokládáme za nesmírně důležitou. Jak používat eh, kulturu jako motor pro ekonomiku? Velice nás těší, že komise se tím už také do jisté míry zabývala, ale ještě to nestačí. Velmi často se zaměřují jenom na to již staré kulturní dědictví a ne na to, co se děje teď. Jistě je to těžké, Možná, že by bylo těžké z fondu podporovat různé věci, ale musíme být schopni využívat eh, kulturní diverzity v Evropě, protože to je opravdové bohatství. Eh, používání Evropského fondu pro regionální rozvoj by znamenalo, že by se to zase vrátilo na regionální úroveň, protože ne vždycky se to dobře řeší na národní úrovni. Určitě by bylo dobré, kdyby Evropská unie dokázala toto nějak podpořit. Paní Kalnbach, já jsem vás bohužel nezahledla. Ano, srdečně děkuji paní ministrině. Myslím, že jste v důležité fázi diskusí a že zastupujete eh, nás v tomto výboru. My totiž potřebujeme čísla a fakta, abychom, protože se eh, na kulturu a na tvůrčí obory díváme hlavně tak, že stojí peníze. Vy jste přednesla celou řadu příkladů, že také peníze přináší a myslím, že je to ve smyslu strukturálních fondů. Chceme provozovat sociální integraci a soutržnost v prvé řadě, ale vaše příklady doložily, že to dovede i kultura. E, mám prosbu jménem výboru, zejména pro ty, kteří se e, zasazovali o kulturu a tvůrčí obory, abyste prosím i v budoucnu intenzivně jednala s komisařem Hánem a také eh, s eh, ostatními komisaři, aby se ty záležitosti, o nich dnes eh, diskutujeme, se opravdu objevily v rozhodnutích a aby nebyly nesprávně interpretovány. Ano, děkuji. K jednotlivým bodům bych ráda zaujala stanovisko. Diskuze o subsidiaritě je nám samozřejmě známa i v Rakousku. A máte plnou pravdu, tak trochu to vždycky politiky určuje eh, lokalita, kde se vede ta debata. Myslím, že na evropské úrovni je absolutně nutné, abychom eh, se u jednotlivých projektů snažili prezentovat evropskou přidanou hodnotu, například, eh, že vznikají mezinárodní kooperace a podobně, jak postupujeme i v jiných oblastech politiky, například v hospodářství, že můžeme argumentovat podporou hospodářské dynamiky a zaměstnanosti, jak jste hovořil vy, pane poslanče, když jste hovořil o oživení někdejších průmyslových oblastí. Já jsem uváděla příklad Lince, je to tedy v úvozovkách staré ocelářské město, které eh, má asi 30 tisíc eh, zaměstnanců v té kreativní oblasti. To je tedy dynamika, která vznikla s transformací ekonomické struktury. A já bych se nepouštěla do diskuze buď eh, nebo, ale sebevědomě, zejména v oblasti umění a kultury, Eh, argumentovala nejenom, ale právě ekonomickými důvody. Tady jsou někdy takové obavy, Eh, se konfrontovat s tím eh, ekonomickým prosazením, ale já kultuře a umění říkám, to není zapotřebí, protože jsou tady prokazatelné efekty, že to posílilo zaměstnanost i dynamický růst. Hovořili jste o tom eh, kultura a umění jako horizontální téma, ano, ale stejně jako říká pan Štádler, to je příliš málo. E, musíme se mnohem e, více snažit zviditelnit kulturu a kreativní obory. Například se musí více odrážet v nařízeních, například i v tom nařízením o Evropském fondu pro regionální rozvoj. Já tu nemám sice žádný připravený návrh, ale kulturní infrastruktury se tu musí stejně objevovat jako e, kulturní nabídky. Měli Měli bychom ofenzivně uvádět tato témata. To pokládám za důležité nejenom jako eh, horizontální průřezové téma, ale eh, v těch eh, diskuzích bychom měli zmiňovat tvůrčí obory a e, je lepší, když se o tom zmíníme dvakrát, než vůbec ne a je třeba vystupovat sebevědomně v oblasti kultury a tvůrčích oborů. Myslím, že musíme e, mít odvahu pracovat souběžně jak na národní úrovni, co se týče procesů a e, rozvíjení strategií v jednotlivých členských státech, ale musíme již připravovat na to regionální úroveň, protože Eh, tam se připravují podmínky v pracovních skupinách a samozřejmě nesmíme ztrácet ze zřetele ten, eh, tu nadřazenou legislativní úroveň a já počítám velice s vámi, eh, vážené dámy, vážení pánové, a také se dívám směrem ke komisi. Je třeba tu jasně zakotvit tato témata. Iniciativa, projekty, angažovanost, ty musí bez tak vzejít z regionu z lidí, kteří tam jsou aktivní, ale oni potřebují toto vnímání, toto hodnocení a my bychom to měli přímo uvádět i v těch technických oblastech, například eh, v nařízení o Evropském fondu pro regionální rozvoj. Budu se o to dále zasazovat a velice vám děkuji za možnost zde vystoupit a hovořit s vámi. Eh, byl to pro mě zvláštní zážitek. Děkuji. Eh, Děkuji, paní eh, eh, ministrině. Eh, my vás podpoříme a již se tedy těšíme na spolupráci s vámi a obecně s radou. Eh, tak až budeme potřebovat nějakou novou tvůrčí hnací sílu pro eh, konkurenceschopnost, aby Evropa byla atraktivnější pro eh, lidi, aby zde zůstali, žili, pracovali, aby se tu vytvářely pracovní příležitosti, tak víme, že je třeba do toho začlenit kulturu. Musíme tedy spolupracovat přímo nebo i nepřímo, eh, protože si myslím, že je to tedy eh, velice dobrý stroj. Děkuji vám za inspiraci. Eh, vy jste vzbudila tedy naši chuť, abychom působili v této oblasti. Děkuji vám.